Dear colleagues, Vážení kolegové, also because, uh, je obtížné začít po uh, letních prázdninách, je uh, obtížné již uh, brzy vstávat, ale musíme začít uh, pracovat včas a můžeme hned uh, zahájit první bod na pořadu jednání a sice schválení programu. Pokud nemáte žádné námitky, tak návrh programu může být schválen bez jakýchkoliv změn a úprav. Druhý bod se týká sdělení předsedy ohledně doporučení koordinátorů z 12 července. Eh, ta doporučení vám eh, byla zaslána elektronicky a pokud nemáte námitky, tak eh, to můžeme považovat za schváleno. A nyní můžeme přistoupit k hlasování. Já bych nyní požádal všechny kolegy, aby si připravili své hlasovací karty. A můžeme začít hlasováním o e, souhodném rozpočtu Evropské unie na finanční rok 2017 všechny části. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrže, schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4 ve dvou částech. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A druhá část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Hlasovali jste všichni, zavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme pozměňovací návrh 5 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 7 ve dvou částech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Terza parte. Chi a favore? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Prosím. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. <laughs> Zamítnuto. Votiamo adesso la quarta parte. Eh, hlasujeme o čtvrté části, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Schváleno. A ty nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 8 ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, prověříme. Hlasovali jste všichni, takže uzavírám hlasování. Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A pozněvací návrh. 9 odpadá, takže 10 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A hlasujeme nyní o pozměňovacím návrhu 11 ve dvou částech. Kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Hlasujeme nyní o pozměňovacím návrhu 12. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poznací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o poznacím návrhu 16, první část. Pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o zprávě, tak jak byla upravena elektronicky. Hlasovali jste všichni, takže uzavírám hlasování a schváleno Passiamo adesso. A nyní můžeme přejít k části pozdělacích návrhů o rozpočtu a hlasujeme unblock pozdělací návrh eh, části B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61, 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61.2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno a nyní 60, 55 pro, proti, zdrželi se schváleno. 60, 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní 60, 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. 60, 83, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60, pro, proti, zdrželi se schváleno. 60, 76, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60, 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60, 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A 61, 0, 1, staženo, 61. pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 61, 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61, 08, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 61, 05, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61, 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6109, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 6107, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 6110, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 6127, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. 61, 23. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61, 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61, 39. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61, 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 61, 17. Kdo je pro, 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, 34, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 61, 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme en bloc. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní hlasujeme 60, 85, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní 60, 65, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní 60, 86, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60, 76, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 60, 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60, 87, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60, 68, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní hlasujeme 60, 88, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 60. 69. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 60. 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Hlasujeme 60, 89, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 60, 70, 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60, 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60, 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 a 92 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61, 11 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 61, 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61, 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, 29 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 61, 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, 19 a 20 jsou staženy, takže 61, 22, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61.24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní 61.37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61.40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní přistoupíme k okruhu 4, hlasujeme 60 a 63, 64 a další. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní hlasujeme 60, 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60, 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní amblok 60, 51 52, 53, 50, 95 en blok. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Hlasujeme en blok 60, 59, 60, 61, 62, část B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní 60, amblok 61, 03, 0, 0, 0, 1 a 91. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Hlasujeme amblok 60, 77, 78, 79 a 60, 97. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní Nyní Máme pozměňovací návrh ústní, který vám představím. Týká se zřízení agentur, jak víte. Komise počítá s e, snížením personálu. Agentury mají stále více závazků a úkolů operativního charakteru, stále e, přídavné e, úkoly, které jsou přidělovány agenturám a velmi často mají také řadu externích pracovníků a také zdrojů, zdrojů financí Ústní pozměvací návrh se vztahuje na zachování tohoto plánu pracovních míst agentur. Pokud bude dostatek eh, kolegů, kteří budou proti pozněvacímu eh, návrhu, ústnímu eh, názoru, návrhu, tak můžeme hlasovat amblok, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. sorry that I have forgotten to... Promiňte, ještě jsem zapomněl eh, na sdělení předsedy a pak se opět vrátím eh, tedy k bodu číslo 3 našeho pořadu. Ale já jsem obrátil stránku a tím pádem jsem to opomněl. Než tedy přistoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání o ICAO, eh, tak se musím tedy vrátit k bodu 3 a mm, chtěl bych vám sdělit, že máme mimořádné zasedání ENVY ve Štrasburku, a to 12. září. E, to je mimořádné zasedání, které se bude konat v pondělí od 19. do 21. hodiny. Komisař Ariaska Nete nám představí nedávno schválený klimatický e, balíček sdílení Eh, úsilí. Také bych chtěl oznámit, že ve světle pořadu jednání Envy odpolední zasedání výboru Envy 1. dne 21. září zůstává v platnosti. Nejsme eh, velmi šťastní, protože to bude první odpoledne. Návrh pořadu bude eh, rozdán co nejdříve. Nicméně chci, abyste vzali na vědomí, že zvážení pozměvacího návrhu o odpadech se eh, bude konat v rámci prvního bodu odpoledne právě 21. září. A také bych eh, chtěl eh, sdělit, že mm, dochází ještě další změně ve výboru N, sekretariátu, pardon, v sekretariátu NV paní Kristina Malmros, která pro nás pracovala několik pracovala několik let ve výboru pro životní prostředí švédského parlamentu. Já ji vítám opět v našem výboru a prosím ji, aby eh, se postavila, aby členové měli možnost eh, ji poznat a popřá, chci, popřeju jí eh, příjemnou a dobrou zdárnou práci v našem výboru. Také bych chtěl oznámit, že dnes máme tlumočení ve 20 jazycích a elektronicky eh, máte k dispozici eh, získat materiály a naše zasedání eh, je webstreamováno. A nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu, a sice bodu číslo 6, Eh, výměně názorů eh, s komisí o systému GMBM GMBMIKO, zpráva o zasedání na vysoké úrovni a současný eh, stav před shromážděním IKO a uděluji tímto slovo panu Riku Kolej, generálnímu řediteli DG Move a současně vedoucímu naší delegace ICAO. Máte tedy slovo a návaznosti pak zahájíme debatu. Prosím. děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mě dnes pozval na vaše zasedání a děkuji všem členům za to, že mě jsou ochotni vyslechnout a pak přikročit k výměně názorů, což je velice důležité, protože letos proběhne schromáždění za pár týdnů a myslím, že hovořím jménem všech, když řeknu, že tady opravdu nesmíme eh, selhat. Komise je plně zaangažována eh, na dosažení ambiciozních cílů z hlediska životního prostředí. Máme tady dva eh, boty. Je tady pařížská dohoda a je tady rozhodnutí ICAO před třemi lety přijaté na předchozím schromáždění, kde bylo eh, rozhodnuto, že je třeba vytvářet tržní mechanismus pro civilní letectví, aby bylo možné zajistit Eh, udržitelný růst do roku 2020, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže a aby to bylo proveditelné. Je důležité brát v úvahu zvláštní okolnosti, ale také eh, situaci, která vytvořuje sdílenou, i když diferencovanou odpovědnost za jednání o eh, životním prostředí. Já myslím, že to si všichni uvědomujeme, že to není jednoduché. Některé státy jsou trošku méně zaangažovány na ambiciozních cílech než Evropská unie. A eh, je tedy také třeba brát úvahu různé stupeň rozvě, rozvoje států. Bude to vlastně první, byl by to vlastně první globální klimatický mechanismus, který by fungoval v tomto Eh, oboru. A je to rozhodně příležitost, kterou nesmíme propást. Nicméně musím zdůraznit, že nadcházející schromáždění ICAO eh, řeší eh, otázky životního prostředí v celé řadě okolností, nejen globálně. Například jsou tady standardy ICAO pro nová letadla, to by mělo být oficiálně schváleno. Eh, aby se do roku 2040 snížily emise eh, CO2. My věříme, že postupně bude možné dosáhnout ještě závaznějších neboli striktnějších eh, norem, například také pro hlučnost nebo pro emise NOx. Na minulém schromáždění ICAO Eh, vytvořilo celý balíček eh, opatření, aby bylo možné dosáhnout eh, dvouprocentní zlepšení účinnosti každého roku, a to až do roku 2020. Opatření se týkají technologií letadel, zlepšování technologií, zlepšování provozních podmínek, aby tento mechanismus nefungoval jen izolovaně. Něco k procesu. Tady je opravdu celá řada velmi rozmanitých eh, jednání, která jsou velmi složitá. EU nerozhoduje sama a musíme pracovat velmi v úzké spolupráci s dalšími partnery. A také s radou ICAO, s předsedou ICAO a s celou řadou zemí. Již měsíce s nimi jednáme ostatně, eh, já bych dokonce spíše řekl roky, ne měsíce. Komise také vítá účast eh, členů vašeho výboru v delegaci EU na vysoké úrovni z května tohoto roku. Eh, komise bude opět vítat parlament, eh, členy parlamentu ve své delegaci. Je to velmi užitečné, aby členové Evropského parlamentu byli přítomni a aby viděli, jak probíhají jednání a jak dobrá spolupráce mezi delegacemi tam funguje. Momentálně jsou jednání velmi intenzivní. Minulý týden eh, se sešli přátelé předsednictví v Montrealu a také proběhla zasedání rady ICAO minulý pátek. Eh, budou probíhat koordinační schůzky, jako například ta, která proběhla v Bratislavě na expertní úrovni tento týden mezi delegacemi na Mezinárodní konferenci pro civilní letectví. A také dnes se sejde ještě větší skupina 42 evropských zemí, kde chceme mít jistotu, že všichni budou usilovat o stejné cíle. Příští týden se sejde také Koreper, proběhne nebo bude pokračovat další kolo konference, která tedy začne 20. 7. září, tedy za necelý měsíc. Hlavní politická a technická rozhodnutí se přijímají eh, a je to vlastně tak trošičku střelba na pohyblivý cíl. Mnoho členů si uvědomuje, že eh, to vlastně celé probíhá dva týdny. Dále je tady, mm, jsou stanoveny na rok 2019 eh, požadavky na hlášení zpráv, podávání zpráv a další. Bude to od roku 2027 až do roku 2035 povinné. V roce 2032 se bude monitorovat celý mechanismus, přeskoumávat celý mechanismus a povede to k přijetí dalšího balíčku opatření. Tak s tímto se počítá, ale můžeme říci, že ta práce stále ještě pokračuje. E, návrh rozhodnutí, tak jak je nyní formulováno, Ehm, bude přijato v roce, bude přijato tak, aby v roce 2027 byly již zúčastněny všechny země. A e, můžeme říci, že toto je další fáze, kdy e, začne ta hlavní povinná etapa, která je naprosto zásadně důležitá. E, jinak bereme v úvahu, že tady jsou různé odpovědnosti. Eh, jsou tady někteří ještě nezúčastňující se eh, partneři, jako například nejméně rozvinuté země, a to s tím se počítá tak jako obvykle. Eh, všichni jsou ovšem zváni zúčastnit se pak, že si to přejí. EU se snaží maximalizovat celé pokrytí a zajistit, že všichni hlavní Eh, hráči v oblasti letectví se budou účastnit od samotného začátku, což je opravdu velice důležité. Na tom velice intenzivně pracujeme. A je to ještě dosažitelný cíl. Ehm, v Bratislavě dnes a zítra se schází konference eh, evropských eh, civilních leteckých partnerů a bude zdůrazňovat, že je třeba od začátku se zúčastnit celého tohoto režimu. A země, které se zavázaly, eh, Kanada, Mexiko, USA, Indonésie, jsou na tom také zúčastněny. Čili hlavní sdělení. Pracujeme velmi intenzivně s klíčovými hráči, abychom smysluplným způsobem tuto věc realizovali. Jsou tady státy, které jsou opravdu odhodlány dosáhnout velmi ambiciozních cílů a eh, zajistit co nejširší účast již od, od začátku a jsme tedy rozhodnutí, že EU ale také jednotlivé členské státy. Tady budou velmi intenzivně pracovat od roku 2020. Eh, nemůžeme eh, zastavit úsilí tímto rokem 2020. Bylo rozhodnuto, že budeme pokračovat v tomto cíli s dalšími zeměmi, včetně rozvojových zemí eh, v oblasti civilního letectví, které se velmi rychle rozvíjí a e, také v rámci e, organizací Spojených národů, které mají být s e, takovým ručitelem, garantem celé tého, tohoto úsilí. Počítá se také s obdobím přeskumu, který je má zjistit, zda cíle se dosáhly v roce 2020 a zda to bude dále pokračovat během celé životnosti tohoto mechanismu. Je to velice důležité pro EU. Schromaždění nebude koncem celého procesu. Eh, mnoho další důležité práce bude ještě zapotřebí, abychom samozřejmě naplnili tyto cíle. Návrh usnesení musí eh, obsahovat cestovní mapu o ještě zbývajících aspektech, které je třeba finalizovat včas, aby v roce 2020 začal fungovat tento proces a následně pak od roku 2021. To bude vyžadovat mnoho práce od nás, také hodně odhodlání. A původní fáze až do roku 2026 bude vlastně příležitostí eh, zjistit, jaké eventuální problémy tady jsou s registrem, s různými postupy a tak dále. Já připomínám, že první fáze eh, o mm, systému obchodování. Tady musí projít také určitým pilotním eh, mm, stádiem počítáme s tím, že se tady projeví společný odpovědný postup. Od roku 2027 eh, se pokrytí dále zvýší výrazným způsobem. Nezapomínejme, že je třeba vyvinout veškeré úsilí, aby maximální počet zemí eh, se podílelo už od začátku. Je tady velká přidaná hodnota. Ta bude především záviset ovšem na tom, jak velký počet zemí se zapojí v co nejčasnější fázi Eh, musíme, pokud jde o RTS, musíme tady ještě chvíli počkat na to, na to schromáždění, než se definitivně rozhodneme. Dohodli jsme se, že eh, se budeme snažit dosáhnout něčeho opravdu důležitého a komise se zaměřuje na eh, to, abychom z schromáždění vytěžili co nejvíce komisař Kot já eh, a další pracovníci DG Move, ale eh, také další partneři se maximálně snaží a to zúčastní se schromáždění. Komise vítá podporu Evropského parlamentu a ví, že všichni usilujeme společně v dosažení těchto cílů. Delegáti z Evropského parlamentu budou vítáni v delegaci EU. Eh, podobně jako loni v květnu nebo v letošním květnu na setkání na nejvyšší úrovni. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji, že jste mi dali příležitost promluvit. Thank you very much. Now we... Děkuji vám a nyní bude hovořit eh, zástupce naší delegace a to bude paní Gilling. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Holelajovi eh, za to, jak se o nás spolu se svými zaměstnanci v průběhu eh, za naší cesty staral. Eh, tato cesta byla velice užitečná, přestože začala velice složitě. Uh, my jsme se sešli s členy ICAO na tomto zasedání a pak z tohoto zasedání vyšla, vznikla daleko lepší spolupráce s komisí. A musíme si však také uvědomit, že my jako parlament nevyjednáváme, my vynakládáme náš vliv a za druhé jsme také zjistili, jak ICAO funguje. A také jsme často měli dojem, že ICAO pracuje určitým způsobem netransparentně. Ovšem na druhé straně jsme s komisí spolupracovali velice transparentně a ještě si také musíme uvědomit, že je to víceméně diplomaticko-politická mise a to může být složitá záležitost pro poslance protože my máme solné stanovisko a nemáme vždy možnost se vyjádřit tak, jak se vyjadřujeme tady. My někdy máme na celosvětové tržní opatření jiný názor než ICAO. Vezměme-li si pařížskou dohodu, tak my letectví vidíme eh, jako velkou výjimku. Letectví dostalo eh, výjimku v oblasti dasohování environmentálních cílů, ale IKEA, IKEA to vidí jinak. Oni mají dojem, že si vedou velice dobře a to znamená, že opravdu i v tomto tématu máme zcela různé názory. A musíme si uvědomit, že tady tato rozdílnost názoru existuje. A z hlediska netransparentnosti chci eh, jenom říci eh, následující věc. Nedávno se konala konference přátel předsednictví, ale tam se vůbec nehovořilo o výsledcích eh, tohoto našeho společného zasedání. Také to výsledky zasedání nejsou uvedeny na stránkách ICAO. A proto se ptám pana Holaleje, zdali nám něco může říci o výsledcích konference eh, přátel předsednictví z minulého týdne. Slyšela jsem, že přece jenom tam došlo k dobré diskusi, která by vedla k dobrým výsledkům a k která eh, se ubírá spíše k dobrovolné účasti na místo k povinné účasti. Pan Holelaj také hovořil o tom, že zásadním tématem bude také to, že velké státy budou součástí režimu již od počátku. Ale Parlament si toto také myslí, ale také se myslíme, že musí existovat e, zásadní přeskup během doby. A závěrem bych chtěla požádat pana Holelaje, zda by nám také něco řekl o stanovisku USA, protože v květnu USA byli toho názoru, že celosvětové tržní opatření bude lepší než minulá opatření. Takže prosím o tuto odpověď. Děkuji vám. A nyní pan Gebrandy. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane Holelaji, za úvodní poznámky. Já souhlasím se vším, co řekla Julie Gerling. A to nebývá tak často v tomto výboru. Myslím si, že to je důkazem naší jednoty u tohoto tématu. Já mám několik otázek na komisi a také několik připomínek a pozorování z mé strany které vycházejí z posledního vývoje a jsou také založeny na návštěvě delegace před několika měsíci. Nejdříve ICAO se zavázalo k tomu, že se bude snažit o uhlíkově neusta, eh, neutrální růst od roku 2020. To nás velice potěšilo, ale podíváte-li se dnes na jejich dokumenty, tak oni jsou od tohoto cíle velice vzdáleni te, hovoří se tady o roce 2027, kdy musí povinně státy do tohoto systému vstoupit. A pak je také otázka výjimek, které mohou být poskytnuty. V květnu já jsem to pochopil tak, že definice, která tam byla vyjednána, dokonce uh, by ani země jako Belgie, Itálie neměly povinnost vstoupit. Já nemám starost tady o státy EU, které by e, eventuálně nestoupily, ale já se ptám tady na obecný přístup. Jak je možné, že takovéto země by neměly povinnost vstoupit do tohoto systému a to až v roce 2027, protože původně to měl být rok 2020. To byl závazek IK jako takového. A za druhé ještě, a to je to, co mě vadí nejvíce, co mě vadilo v, v Montrealu nejvíce, IATA, Mezinárodní organizace letectví eh, si sama počítala nejpřísnější návrhy a hovořili opravdu o marginálních nákladech pro letecké společnosti. Takže to jde daleko dále než pouze eh, diskuze o nákladech. Jestliže náklady jsou marginální a to říkají ti, kteří je mějí zaplatit, takže proč my politici tak si tím tak strašně lámeme hlavu, teď je to političtější, než jsou vlastně náklady. A mm, v minulém roce jsme tleskali dohodě z Paříže, ale toto je první test. Opravdu dodržíme dohodu z Paříže, podívám-li se na vývoj jednání, tak musím říci, že to tak nevypadá. Konkrétní otázka zní, kolik uhlíkového růstu po roce 2020 bude e, pokryto tímto návrhem. Já jsem to pochopil tak, že to bude pouze 50%. Jak pak můžete hovořit o uhlíkově neutrálním růstu, když bude pokryto pouze 50%? To prostě nevychází. A závěrem, pane předsedo, Julie také hovořilo o kvalitě offsetů o tom ICAO nehovoří. ICAO má ten pocit, že Oni dělají také veškerou práci v oblasti kvality offsetu, ale oni vůbec nerozumí offsettingu eh, u uhlíku, ale oni stále mají pocit, že rozhodují o těch správných věcech, o těch správných alternativách. A potom ještě se chci zeptat, jak to vypadá s pokračováním regionálních systémů, protože to je ta nejnižší úroveň. My všichni chceme celosvětovou dohodu, ale my jsme ochotni se vzdát systému ETS pro mezikontinentální lety jedně tehdy, jestliže ten druhý systém bude fungovat. Jestliže meziregionální systém bude vyloučen, pak budeme mít problém. A nyní pan Líze. Děkuji, děkuji pane předsedo. Klimatický problém potřebuje mezinárodní řešení a proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se v komisi a také v parlamentu eh, snaží přispět k tomuto mezinárodnímu řešení. Myslím si, že je také dobrým znamením, že průmysl jako takový předložil ambiciozní plán, neboť letectví navrhlo, že uspoří a sníží emise o 50%, protože my chceme mezinárodní řešení, proto my jsme v EU zastavili dvakrát naši legislativu, to znamená, že ETS platí pouze pro lety v rámci EU a ne pro celosvětové lety. Ale je také důležité, že si uvědomit, že stávající legislativa hovoří o návratu k minulosti v příštím roce. A tato legislativa nebude eh, Eh, aplikována na mezikontinentální lety, jestliže ICAO se rozumně dohodne a schválí rozumnou dohodu. A tady se hovoří o redukci emisí. A tady již se hovořilo o tom, že to, co bylo předloženo, to není snížení emisí. Eh, je to víceméně pouze to, co si ICAO samo představuje, carbon neutral growth, že tedy růst bude pozastaven, zastropován v budoucnosti, k tomu nedojde po roce 2020. A také kvalita offsetů není zde řádně upravená. My v Evropském parlamentu máme na stole legislativu, kde hodláme pro zbytek průmyslu offsety zrušit. A potom ocelářské ví například nesmí dělat to, co považuje letectví za jediné řešení řešení právě proto, protože jsme udělali z offsety špatnou zkušenost. Zástupce Německa na jednom z minulých zasedání řekl, že to byla pouze soukromá názor německého zástupce, ale nyní hovoří i zástupce komise o pilotní fázi. Podíváme-li se na celkovou situaci, například po Paříži a tomu, co očekáváme od našeho průmyslu, tak tady postupujeme velice ambiciozně. Náš ocelářský průmysl uh, si zoufá a já si myslím, že bychom měli vytvořit tomuto průmyslu určitý vzduch k dýchání v Evropě, ale e, to jsou velké cíle, které jsou stanoveny pro tento průmysl, ale to se u EK odehrává. A nyní hovořit o pilotní fázi. Tento německý zástupce řekl, že je inženýr a že se mu pilotní fáze líbí, ale já chci říci něco jiného. U klimatické ochrany ne nejsme nyní ve fázi fá- vágních diskusí. My tady máme před sebou vážné nebezpečí a celosvětová veřejnost se rozhodla jednat. A já bych všem zodpovědným činitelům v letectví tyto lidi bychom zažalovali, inženýry bychom zažalovali, jestliže by tady hrozilo zhroucení letadla. A tady je to podobné. A tady je to jasné po Paříži. Jestliže nebudeme jednat, pak dojde ke katastrofě. Tady se nedá již experimentovat a zahajovat pilotní fáze. Tady musíme skutečně jednat. Takže ty názory na pilotní fázi mi nahánějí hrůzu. Ano, v roce 2005 EU začala s eh, jednáním a to, co nyní očekáváme od našeho průmyslu, to vypadá úplně jinak než v roce 2005. Ale podle mého názoru není tady možnost, aby EU odmítla mezinárodní dohodu. My se musíme snažit povýšit tuto dohodu na vyšší úroveň a každá mezinárodní dohoda je lepší než nic. Ale existuje tady jeden rozhodující bod. Jestliže v Montrealu bude schváleno, že naše vlastní ETS nebudeme již moci aplikovat na e, naše letectví, pak je po legraci. Je tady naše vlastní legislativa a já si nedovedu představit, jak EU, Evropský parlament schválí, že se při takovéto slabé dochodě e, rozhodne ukončit vlastní ETS. My jsme předkládali také pozměňovací návrhy ze všech frakcí e, na posílení e, této dohody, tak abychom pomohli ocelářství, protože tento systém musí být férovější. A opravdu musíme zvážit, co z původní legislativy ještě co z tím ještě dále budeme dělat a zachovávat. A to bude velice složitý úkol. A já mohu pouze říct, jestliže Evropská komise a členské státy, které jednají v Montrealu, podepíšou dohodu, eh, která stávající legislativu bude EU budou porušovat, tak to bude velké porušení práva a to si komise uvědomuje. Existuje legislativa a vy jako komise musíte tuto legislativu obhajovat a na to se chci zeptat. Uvědomuje si komise a jakým způsobem Uvědomuje si tento fakt komise a také jste to ostatním aktérům sdělili s jasným způsobem? Děkuji a nyní má slovo pan Eichhout. Děkuji vám a děkuji také kolegům eh, za to, že zůstali tak zdvořilí. Tím pádem já nemusím být, protože vstupní projevy byly šokující Jestliže e, e, slyším slova komise, pak e, komise zní jako mluvčí ICAO. Já jsem se domníval, že tady máme zástupce Evropské komise. Například, když slyším, že je zde koš opatření, tak to je přesně to, co nám ICAO pokaždé v Montrealu říká. A pak se hovoří o budoucí technologii, eh, která zatím ještě není hotová v mm, blízké budoucnosti, ale eh, eh, týká se to vzdálené budoucnosti. Máme standardy CO2, ale ty začnou platit až od roku 2027, to znamená v nadcházejících deseti letech ne a stěží poté, protože Boeing a Airbus mohou již nyní naplňovat podmínky FSA efektivnosti. My dův, všichni doufáme, že eh, zaznamenáme pokrok v budoucnosti, ale na pokroku určitě eh, nevybudujeme eh, klimatické změny. Takže hovoříte o koši, ale ten koš není naplněn ničím zásadním. A proto globální MBM pro Evropu byl vždy tak důležité opatření a zůstává jim. Pokud si vzpomínám, vždy jsme, co by Evropa říkali, že to by se mělo uskutečnit od roku 2021. A najednou komise říká, no, také jsme měli pilotní fázi pro ETS, ano, před deseti lety, ale svět se změnil a hovoříme-li nyní o pilotních fázích, tak wow, je to skutečně prohlášení Evropské komise. Vymili vám mozky v Montrealu? Nehovořte o tom, my víme, jak ETS funguje. Čína provádí právě nyní pilotní projekty v rámci ETS, takže nehovořte o pilotních projektech, které se mají konat za pět let. A pak jste říkal, ano, vždy eh, docházelo k postupnému zavádění face-in. Ano, ale to, o čem hovoříme my, je dobrovolný systém do roku 2027 a poté stále ještě máme obci pro výjimky eh, a mm, jejíž kritéria musí být diskutována. To znamená, to eh, postupné zavádění zavádění má nyní začít v roce 2027. Eh, zač- hovoříme o globálním MBM, který má začít v roce 2027 a pak teprve face-in. To znamená, to je velká odchylka od eh, našich původních plánů a to je nepřijatelné. A eh, kde je Evropská komise? Zdá se a zní to, jako kdyby Evropská unie se tomu již měla podrobit v září či říjnu. Já to považuji za šokující, skutečně šokující, protože se vzdáváme všeho, eh, co jsme prosazovali. My chceme, aby globální MBM eh, bylo zahájeno v roce 2021, nikoli eh, pilotní fáze, nikoli face-in, ale globální MBM. A možná, že tam bude obce face-inu pro některé členské státy, ale o tom musíme vědět předem světem. Takže nyní slychám, že Evropská komise se toho všeho vzdala již a nyní půjdeme do Bratislavy nebo kamkoliv jinam a doufáme, že ostatní členské státy budou moci být přesvědčeny, aby se staly součástí tohoto dobrovolného systému, ale tak jsme to nezamýšleli. Takže v tomto smyslu Pita je vždy velmi zdvořilý, říká, neměli bychom to blokovat, ale já říkám, proč říci Ehm, tomuto návrhu. Ano, a navíc regionální systémy nejsou nebo nemají být ani povoleny, tak promiňte, Evropská komise, doufám, že nás tam bude slyšet a trochu výrazněji a silněji než dnes ráno, protože já doufám, že Evropská komise bude mít eh, eh, svou, eh, své vlastní komunikační kanály a nepřenechá vše Montrealu. Já osobně se těším na Montreal a Julie řekla, že jako politici se někdy musíme přizpůsobit jiným formám diplomacie. Já ale se určitě v Montrealu nechám slyšet, možná poněkud nepokrytě, protože Julie má na mě dobrý eh, vliv, ale ten základ eh, podstata zůstává stejná, totiž, že to je skutečně nepřijatelné. Děkuji a nyní má slovo paní Šejer Pirik. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Eh, musím říci, že toto je důležitá debata. Také já <clears throat> konstatuji že je tady velké znepokojení v oblasti letecké dopravy. Jsou tady nejenom obrovské emise, ale jde také vůbec o další aspekty letecké dopravy v Evropě. Hodně jsme o tom hovořili, hovořili jsme například hodně o zemědělství a nezapomínejme, že toto je také velice důležitý sektor eh, pro Evropu. Slyšeli jsme celou řadu kritiky, eh, která tady zazněla, ale musím říct, že i já mám některé otázky. A eh, tady eh, nejde Mm, pouze eh, o tyto aspekty. Jsou tady velké letecké společnosti, které létají také na další velká letiště nejenom v Evropské unii, ale i mimo Evropskou unii a eh, budou kupovat práva na emise. Eh, to je tedy velice důležité z hlediska civilního letectví. Letecké společnosti tady mohou ztratit podíl na trhu. A bude to eh, nepříjemné pro některé letecké společnosti. Budou eh, se přesměrovávat eh, letecké trasy například vůči Číně nebo některým dalším. Já samozřejmě vím, musíme mít na paměti klima, ale také další obchodní aspekty. Thank you very much. I have no other... Děkuji vám. Nemám žádnou další přihlášku do diskuse ze strany členů a proto dávám slovo komisi, aby nám odpověděla. Děkuji vám, pane předsedo, a také děkuji eh, členům za všechny komentáře a otázky a také za to, eh, že jste byli tak otevření a upřímní. Já si toho vážím, protože to nám dává více podpory v argumentaci. E, já mm, vás ujistuji, že děláme maximum ve snaze o co nejlepší výsledek a velmi si uvědomujeme, co považujeme za nejlepší výsledek. E, samozřejmě ty, ten časový harmonogram mechanismu není ještě stabilní a Evropská unie chtěla, aby mechanismus byl zahájen v roce 2000 21, e ale musíme si také uvědomit, že v tom nejsme sami a samozřejmě nadále se snažíme, aby ten systém začal platit povinně co nejdříve, ale v mezinárodním kontextu. Je to také předmět vyjednávání a e, e, jsou zde i další partneři a je nezbytné, aby e, i Čína, africké země byly na naší straně, máli to fungovat v mezinárodním měřítku a to musíme vzít v potaz. Mohu vás ujistit, že se snažíme vyjednat ten nejlepší možný výsledek, včetně regionálního systému systému. To jsem tady eh, zaslechl velmi jasně a zřetelně. Jeden z členů se také eh, ptal, zdali to chápeme. Ano, my to chápeme velmi dobře a vždy to bylo eh, eh, vlastně podstatou naší pozice, kterou jsme zaujímali našich vyjednávání. Ale chci vám také připomenout, že role Evropské unie v ICAO je pozorovatelská a členské státy, kteří jsou členy, s nimi tedy um, pracujeme těsně, ale zároveň závisí to tedy také na eh, dobré práci členských eh, států a určitě máme vysoké ambice Naším cílem je globální mechanismus, který bude pokrývat všechny eh, letecké eh, vlastně státy s leteckým, eh, leteckou dopravou a průmyslem, ale když se ptáte po procentech, tak hm, v této chvíli je to zatím ještě velmi křehké a vyjednávání probíhají, takže to velmi závisí na tom, jaké státy se k tomu přihlásí. Nechci samozřejmě taky spekulovat. Cílem je mít co nejvyšší možné eh, environmentální pokrytí, jaké je jen v tomto kontextu možné. Dále otázka se týkala i Spojených států, zdali oni eh, trvají na exkluzivitě. My jsme s nimi vedli, myslím, dobrá jednání v uplynulých měsících a také jsme dospěli k Um, představě o tom, jaké jsou naše vzájemné pozice a myslím, že v kontextu tohoto porozumění očekáváme, že to zůstane eh, zachováno. To znamená, že v této chvíli to znění v eh, usnesení je eh, takové, že je přijatelné i pro nás. A naše záměry. Eh, s naším interním systémem. Dále eh, zde, byla, no, eh, zde padlo několik otázek po kreditech. My si to uvědomujeme. Poslední usnesení se týká pařížské dohody a nových kreditů. Samozřejmě chceme, aby to byly kredity validované OSN, ale práce na eh, kritériích ehm, pro ty offsetové kredity ještě stále není ukončena a to proběhne až po zhromáždění a toho jsem se také, to jsem se, o tom jsem se také zmínil v prvním vstupu. A nám je to jasné. My chceme, aby to byly kredity validované um, OSN a to bude také um, předmětem naší pozice, kterou zaujmeme po shromáždění Dále eh, robustní proces přeskumu. Ano, v této chvíli mm, je, si takto vykládáme i návrh usnesení, ale eh, práce stále probíhá eh, na tom, abychom měli robustní proces přeskumu, který bude v souladu s tím, co očekáváme, ale opět přesné podrobnosti týkající se i registrace, monitorování budou předmětem práce po ukončení shromáždění pokračování regionálních systémů, kvalita offsetu. Pokud jde o pilotní fázi, podívejte se, pilotní fáze v zásadě je to e, ustanovení o opt-in a e, je to možná něco, co semanticky není e, nejlepší volbou, ale důležité pro nás je maximalizovat počet eh, zúčastněných států nebo pokrytých států, bez ohledu na to, jak tento systém označujeme. Jak eh, jsem řekl, naše pozice EU je, že chceme mít povinný systém od roku 2021, o to usilujeme, ale jsou zde, jak jsem předeslal, i jiné země, s nimiž je nutno vyjednávat a nejsme v tom sami, ale my jsme v žádném, žádným způsobem nezměnili naše ambice. Ovšem Ovšem v této chvíli ještě nevidíme, jaký bude pravděpodobný výsledek. Jak říkám, vyjednávání probíhá, práce probíhají a nechci tady prejudikovat výsledek. Chtěl jsem vám pouze poskytnout nástin o tom, jak si stojíme, jak eh, si vedeme v jednáních a eh, také, co je v této chvíli na stole, eh, na čem se bude pracovat a o čem bude debatovat shromáždění. A také jsem chtěl říci, že spolupráce s partnery je zásadní. Když budeme mít systém s ustanovením o opt-in, tak naším cílem také musí být eh, maximalizace pokrytí a eh, získání všech klíčových eh, leteckých států, aby přistoupili a to přispěje k zvýšení toho pokrytí celkově. Takže v tom se právě nyní angažujeme. Takže já myslím, že to je více méně, respektive ještě je tady problematika eh, rozdělení, respektive hospodářské soutěže. Zatím ještě skutečně se nerysuje, že by došlo k nějakému zkreslení hospodářské soutěže, ale to také monitorujeme, sledujeme a budeme o tom hovořit s členskými státy a partnery, abychom zjistili, zdali e, tam jsou určité aspekty, které by to opodstatňovaly, ale e, zatím to nevidíme. A je také důležité eh, to, že jelikož chceme, aby všechny ty klíčové státy do toho vstoupily od prvopočátku, pak také eh, všechny významné mezinárodní centra nebo uzly eh, mm, letecké musí být tím systémem pokryty od okamžiku, kdy ten systém začne fungovat. Takže já jsem se snažil eh, shrnout ty eh, základní otázky a poskytnout vám eh, odpovědi. A dále tady byla otázka, kdy budeme znát výsledky Rady ICAO, takže my očekáváme, že výsledek se objeví na webových stránkách ICAO To jednání proběhlo v pátek. Vidíme, že už je zde určité spoždění. My jsme také doufali, že to bude dříve, ale určitě k tomu dojde tento týden. To znamená, že to bude pak obsahovat všechny prvky a nebude tam žádný text v závorkách nebo eh, žádný předběžný text. Doufám, že IKAO to tedy naplní v nejbližších 24 hodinách, doufám a pak uvidíme také konečný, jaký bude konečný text eh, po diskusích v radě. Velmi dobře chápu pozice, které byly zaujaty a také eh, potřebu, aby GMBM byl ambiciozní a ujišťuji vás, že učiníme maximum, abychom toho dosáhli. Také chci zdůraznit, že jsou to velmi komplikovaná mezinárodní jednání, to dobře víte, ve hře je mnoho partnerů a abychom měli smysluplný výsledek, to musíme eh, vzít na vědomí, protože selhání není obce a my usilujeme o první odvětvovou globální environmentální Eh, úmluvu a systém a to musí být co nejambicioznější. A k tomuto cílu eh, se blížíme a usilujeme o něj. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaše odpovědi a tím pádem můžeme přistoupit k dalšímu bodu eh, našeho pořadu a to je letecká strategie pro Evropu. Jedná se o stanovisko pana Zányho. za dopravní výbor a okamžitě dávám slovo zpravodaj. Prosím. Děkuji. Vážení kolegové, jak asi všichni dobře víte, návrh, návrhy stanoviska mm, mají velmi přísně stanovený charakter a já jsem se snažil zaměřit se na ty klíčové body Eh, letectví z perspektivy eh, ochrany životního prostředí. Jedná se tedy o úrovně CO2 eh, vyvolané leteckým průmyslem, a žádám vás, abyste považovali toto stanovisko za pouze začátek, za jakýsi odrazový můstek a těším se na vaše komentáře i pozněvací návrhy a současně hodlám sám některé body dále rozvinout a doplnit konkrétními pozměňovacími návrhy. Evropská eh, strategie eh, pro letectví je samozřejmě eh, velmi rozsáhlé téma, které má jasné ekologické implikace. Bohužel mezinárodní letectví se v pařížské umluvě neuvádí, ale musíme přiznat, že stávající cíle zatím nelze naplňovat. Emise z leteckého průmyslu eh, jsou sedmkrát vyšší, nebo budou sedmkrát vyšší v roce 2000 eh, 50 než v roce 1950. To znamená, že každá nová generace eh, lete, letadel eh, zvyšuje znečištění o 15 až 20 a proto udržitelný eh, rozvoj odvětví je nezbytný, abychom se vyhnuli zhoršení ekologických dopadů, jako například klimatických změn, stratosférické, zmenšování stratosférické ozonové vrstvy, znečištění ovzduší a hluk systém obchodování s emisními povolenkami jsou e, důležité tím tématem a e, bude to dále rozvíjeno. Musíme vyslat jasná e, poselství odpovědnému nebo příslušnému výboru TRAN a také komisi a občanům a musíme řešit inovace v eh, tomto ohledu využití biopaliv a eh, eh, další opatření. A chtěl bych také vyjádřit určité zneklidnění podle pravidel Výbor Agri eh, není eh, povolán k předložení stanoviska nebo pozice a proto je nutno, abychom se i my eh, zaměřili i na určitá zemědělská témata. Bez vývoje a výzkumu e, zlepšení ve sektoru letectví je nepředstavitelný a proto jsem skutečně přesvědčen, že musíme nadále do něj investovat. A Závěrem bychom e, neměli e, zapomínat na aspekty ochrany spotřebitelů. Je zde nutnost dále zvyšovat respektive snižovat regulatorní zátěž a zdokonalovat infrastrukturu a kapacity. Současně však musíme eh, eh, zdůrazňovat eh, nutnost ochrany spotřebitelů. Je to pouze ostatně první diskuse. Velmi se těším na návrhy, pozměňovací návrhy kolegů a na spolupráci se stínovými zpravodaj. Děkuji vám. Thank you very much. Now for Mr. Patriciello Misgardini. Eh, děkuji, prosím, paní Gardina. Děkuji, pane předsedo. Já mám eh, pod před očima eh, zprávu, kterou poslal pan Petročelo, který tady dnes nemůže být a velmi se za to omlouvá. A který přesto by rád přispěl k této zprávě, která se týká nás všech, a to z důvodů, které jsme tady již slyšeli. Vážení kolegové, jak víte, letectví představuje pro Evropskou unii velice důležitou oblast i pro hospodářský růst, pro vytváření pracovních míst, sehrává důležitou úlohu v ekonomice EU. Letectví zaměstnává prakticky 2 miliony osob v Evropě a představuje ekonomicky 110 miliard eur. A za posledních 20 let liberalizace vnitřního trhu, letectví a situace, tak jak se vyvinula v EU, jakož i obrovský růst poptávky, vedlo k obrovskému rozvoji letecké dopravy na celoevropské úrovni. Je zde potenciál růstu, který je i do budoucna ještě velmi velký. Eh, můžeme počítat, že letecká doprava v Evropě by měla dosáhlat 14,4 milionů letů do roku 2030. To znamená eh, zvýšení o 54 oproti situaci v roce 2012. Z těchto důvodů eh, je důležitá evropská strategie v oblasti letectví a to tak, aby umožnila zlepšení eh, účinnosti, růst. Takováto strategie je velice důležitou iniciativou. Chceme-li posílit evropský růst, vytvořit novou dynamiku v průmyslu a přispívat k vedoucí pozici EU. Silný sektor, který má dopad i dále ve světě, který eh, by měl být určitým vizionářským eh, cílem Evropy. To všechno je synonymem výhod jak pro podniky, tak pro evropské občany, protože jde o to umožnit občanům, Eh, být eh, propojeni s celým světem za nižší ceny a na vysoké úrovni bezpečnosti. Proto přijímám velmi pozitivně text, který nám předkládá pan kolega Sany. A eh, přejeme si, aby to takto se vyvíjelo. Prostřednictvím různých vystoupení dalších kolegů i mým prostřednictvím mého vystoupení chceme podpořit tento text a jistě v před předepsaných termínech předložíme další pozměňovací návrhy, abychom dospěli v tomto stanovisku k souhlasné pozici, vyjádřili své eh, názory a umožnili lepší práci výboru pro dopravu. Děkuji a prosím pana kolegu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, komisi a děkuji zpravodaji za jeho práci. Je to velmi dobrá práce. Evropské letectví naráží na celou řadu i výzev, jako je emise CO2, mezinárodní eh, konkurence, práva cestujících, eh, eh, letištní taxi. Někdy máme pocit, že se vytváří více problémů, než přínosů. Je tady také otázka eh, kyberbezpečnosti. Eh, potřebujeme tedy obecnou celkovou strategii. My zde diskutujeme o aspektu životního prostředí v této strategii. Eh, pan zpravodaj nám říká, že letecká doprava nemusí respektovat pařížskou dohodu, že je tady výjimka z pařížské dohody je celá řada oblastí, na které tvrdě dopadají požadavky životního prostředí a myslím, že všechny sektory, včetně letectví, k tomu musí přispívat, protože letecká doprava přispívá k oteplování planety. E, pravda, e, letenky jsou e, levné, často jsou velmi levné. Musíme o tom přemýšlet. Pane zpravodaji, myslím, že vycházíte z dobrého základu. Děkuji. Děkuji vám. Pan Rajhaut. I'll be brief after the previous topic. Já budu stručný po předchozích řečnicích. Chci poděkovat zpravodaji, protože si myslím, že vzhledem eh, k tomu omezení, jak krátké musí být eh, toto stanovisko, tak si myslím, že tady je opravdu velká snaha eh, věci vyjasnit. My se v pozněvacích návrzích budeme snažit ještě dále objasnit aspekty, které jste již nadnesl. Myslím, že je důležité hovořit o Single European Sky, jednotném evropském nebi, protože to je velmi důležitý aspekt. E, také budeme hovořit o dalších věcech, emisích než CO2, protože nejde pouze o CO2, ale i o další. E, důležité je, když říkáte, že budeme pokračovat v našem vlastním ETS, když tady nebude celosvětový ETS, tak to já myslím, že je třeba trošku formulovat jinak vzhledem k předchozí e, diskusi jediným kritériem není, zda tady bude celosvětové ETS, ale já bych tomu ještě dodal také účinný celosvětový systém ETS. Ta, ta účinnost toho globálního ETS je velice důležité. O tom je třeba také v ICAO hovořit. A ano, jinak v podstatě můžeme říct, že toto stanovisko podpoříme. Děkuji. Děkuji vám. Pan Lafonte? Ne? Nechcete vystoupit? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to, co je nám tady eh, navrženo ze strany Evropské komise, tedy tento dokument, je eh, dobrým základem, který umožňuje eh, snížit ekologický footprint eh, letecké dopravy. Ale je tady samozřejmě i otázka konkurenceschopnosti, to je jisté. A ta jde také o ty miliony pracovních míst eh, v letectví v Evropě. Je to součástí důležitého pilíře evropské ekonomiky. A je třeba eh, zde podpořit toto úsilí, aby se lépe brala v úvahu ekologická problematika. Musíme zdůraznit eh, především podporu, kterou je třeba přinést eh, vytváření jednotného evropského nebe a také eh, projektům výzkumu v oblasti letectví. Když se budou optimalizovat trasy, když se sníží spoždění, tím se také umožní snížit emise a tím pádem snížit Eh, environmentální dopad eh, jednotlivých letů. Jednotné evropské nebe a plus eh, urychlení programu CESAR, to je důležité. A na závěr ještě chci říci, že podpora výzkumu v oblasti letectví je velice důležitá. Já jsem přesvědčena, že je třeba konat přímo u zdroje emisí skleníkových plynů a podpořit veškeré úsilí, eh, které je v letectví možné, aby se eh, zlepšily motory letadel. Děkuji vám. Děkuji. A teď eh, vrátíme slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. pane předsedo, vážení členové výboru ENVY. Evropská komise je velmi ráda, když zjišťuje, že výbor Envy bere velmi vážně toto téma eh, strategie letectví v Evropě. Jsme také velmi rádi, že slyšíme, že členové vašeho výboru jsou připraveni zvážit dopad letectví a leteckého průmyslu na ekonomiku EU. To je první eh, pasáž eh, ve sdělení komise. A jistě je to velmi důležitý aspekt, který chceme dnes zdůraznit. Snažíme se zjistit, jak se toto bude dále rozvíjet Ehm, a jak e, váš výbor přispěje svým stanoviskem k výboru e, TRAN. Děkuji. Děkuji vám. A ještě na závěr diskuse dávám slovo zpravodaji. Děkuji vám. Já si myslím, že tady vlastně nebyla nějaká kontroverzní diskuse k tomuto tématu. Všichni naši kolegové Eh, tedy konkrétně stínoví zpravodajové, eh, se věci velmi seriózně věnují, to bylo zcela jasné. Čili já se budu těšit na pozměňovací návrhy, či případně další náměty a těším se, že budeme mít velmi dobrý text. Děkuji. Já jen připomenu termíny. 6. září ve 12 hodin je termín pro podávání hlasování pozměňovacích názorů, hlasování ve výboru 20. září, 10. Eh, listopadu se bude hlasovat eh, ve výboru TRAN a v prosinci se bude hlasovat na plenárním zasedání. A nyní se dostáváme k dalšímu tématu na našem programu, což je rozhodnutí Rady o závěrech eh, jménem Evropské unie k pařížské dohodě schválené na konferenci OSN o eh, klimatických změnách. Toto bude společná diskuse, která se bude týkat také eh, COP22 v Marrakeši, v Maroku, to je eh, konference o klimatických změnách OSN 2016. Já jsem zpravodajem pro bod 8 a přejdu do italštiny. Musím připomenout, pařížská dohoda představuje zásadní eh, aspekt v boji proti klimatickým změnám. Tato pařížská dohoda je skutečně vyvážená, spravedlivá, ambiciozní a právně závazná. Evropská unie, to musíme přiznat, sehrála velice důležitou úlohu v přijetí této dohody můžeme připomenout některé aspekty, které jistě všichni znáte. E, v podmínkách této dohody jsou tady dlouhodobé cíle boje proti e, oteplování, Eh, aby to nepřekročilo 2% oproti před průmyslové zóně, oblasti, době. Eh, pak se tady vytváří dynamický mechanismus, který umožní eh, stanovit si analýzu situace a sledovat vývoj v průběhu času, aby bylo možné dospět globálnímu bilanci emisí. Tato dohoda počítá také s tím, že se široce zúčastní všechny země což je eh, novinkou oproti předchozím dohodám. Eh, pařížská dohoda se týká všech velkých zemí, které jsou hlavními zdroji emisí. A neomezuje se jenom na některé z těchto zemí. Dnes tady máme návrh na ratifikaci pařížské dohody a já mohu litovat, že komise a rada podepsali tuto dohodu jménem EU. Když si uvědomíme, že každá členská země se také účastnila celého slavnostního podpisu v New Yorku. 30 dní poté 50 účastnických zemí představující celkově nejméně 55 všech emisí skleníkových plynů eh, předloží, eh, až předloží tedy mm, své ratifikační nástroje, bude vše plně uplatňováno. V současné situaci 108, 178 zemí podepsalo, 26 zemí již předložilo ratifikační nástroje. Eh, je to tedy proces, který postupuje sice pomalu, ale jistě. V rámci EU tři země e, dokončilo interní ratifikační proces, jde o Rakousko, Maďarsko a Francii. Své ratifikační nástroje ovšem u OSN ještě nepředložili, protože čekají na další členské státy EU. Doposud jen 1% globálních emisí je pokryto těmi zeměmi, které již předložily eh, ratifikační nástroje. Jde o některé malé země, největší z nich je Norsko, Peru, eh, Severní Korea. Eh, a my tady čekáme náležitý tlak, aby co nejrychleji pařížská dohodla mohla vstoupit v platnost. Myslím, že je nepředstavitelné, aby pařížský protokol vstoupil v platnost, aniž by se toho plně účastnila EU. E, tady je přece třeba zdůraznit vedoucí úlohu EU právě v boji proti e, klimatickým změnám a proto apelujeme na všechny členské státy, aby co nejrychleji učinili vše, co je nutné, co umožní ratifikaci e, do konce roku 2016 na evropské úrovni. EU a členské státy byly první velkou ekonomikou, které v březnu 2015 e, oznámily národní příspěvky e, k tomuto boji. A to je také již v říjnu 2014 zapsáno v závěrech Rady. Jde o velmi ambiciozní cíle, aby se snížily na národní úrovni e, o 40 emise skleníkových plynů do roku 2030. Rozhodnutí o ratifikaci tady rámcové konference OSN. Eh, vysílá zcela jasný signál vůči členským státům EU, aby bylo možné prokázat naši zaangažovanost na boji proti klimatickým změnám na národní i celosvětové úrovni. Vstup v platnost pařížské dohody je zásadně důležité pro celou EU. Prosím, vyzývám vás, abyste podpořili tuto žádost vůči radě, co nejrychleji schválit vše, co je nutné, aby se dokončila ratifikace pařížské dohody. A to, eh, aby bralo také v úvahu souběžné procesy ratifikace na národní úrovni. Cílem je dospět k ratifikaci na úrovni EU a předložit všechny ratifikační nástroje ehm, u OSN do konce roku 2016. Nyní můžeme začít se společnou eh, diskusí a dávám slovo kolegům Eh, kteří jsou eh, spolu tohoto usnesení COP 22 eh, Marrakeš. Žil Parně. Vážený pane kolego, vážení kolegové, jak jste správně předchodí předpomněl ve svém vystoupení 9 měsíců po COP21 v Paříži, je nejvyšší čas, aby Evropská unie a její členské státy přikročily k činům tedy přešli od slov k činům. Jako zpravodaj naše usnesení ke COP21 konstatuji, že spoždění v ratifikačních eh, postupech na národní úrovni mě velice znaklidňují. O to více, že v některých členských státech EU eh, jsou Eh, právní předpisy, které se schvalují a které nejdou dobrým směrem. <clears throat> Ačkoliv vlády těchto zemí se zavázaly k dobrému postupu. A eh, to nejsou zanedbatelné členské země. Mám na mysli takové země, které eh, se, kterým se ještě nedaří říci, ke kterému eh, termínu ukončí nebo sníží eh, uhelný průmysl, který tak hodně přispívá k emisím na evropském kontinentu. Jak jste řekl, pane předsedo, aby to vstoupilo v platnost, je zapotřebí alespoň 55 členských 55 zemí na světě, které představují 55 emisí na světě. To jsme ještě vzdáleni. Zmínil jste se o 26 zemích, které již ukončily proces ratifikace. A to představuje méně než 2 světových emisí skleníkových plynů. Je to tedy naléhavá otázka. Je naléhavě, je naléhavé, abychom před kopem eh, 22 v Marrakeši začátkem listopadu toho, tohoto roku, abychom se uh, mobilizovali a přešli k činům. Je přece nenormální, aby tady tato dohoda nebyla ratifikována ze strany pěti největších emetentů, eh, což je Indie, Čínsko, Rusko, Spojené státy a Evropská unie. Čína. Eh, takže já tady předložím pozměňovací návrh k tomuto usnesení, aby eh, se požadovalo, aby EU jakožto taková ratifikovala eh, pařížskou dohodu a nečekala na to, až všechny členské státy to budou ratifikovat. Včera Segolen Royal, předsedkyně COP21 eh, sama, mi telefonem říkala, že právně vzato není nutné čekat, až eh, ratifikace proběhne ve všech členských státech, že Evropská unie může ratifikovat eh, dříve. Jak to před chvílí připomněl předseda Lavia, musíme být vedoucí silou i nadále my, Evropská unie Eh, musíme eh, ukázat eh, příklad. Tato usnesení, které, myslím, bude schváleno na, plenárním, na prvním plenárním říjnovém zasedání, by mělo jasně tuto věc projevit a to, ta říjnová plenárka by měla být opravdu referenčním odkazem, aby EU velmi rychle přijala příslušné rozhodnutí eh, ve spolupráci s Evropskou komisí i ve spolupráci s Evropským parlamentem. Já jsem požádal předsedu Martina Šulce, aby využil právě toho plenárního zasedání a vyzval paní Segolén Royal, předsedkyni COP21, aby, se, eh, aby promluvila k této otázce. Pane předsedo, já bych ještě chtěl hovořit o druhém usnesení, které se týká přípravy COP22. Je tady několik pozněvacích návrhů, které jsme spolu podepsali s kolegy Joe Linenem, který bohužel tady dnes není, a Simona Dafe. A Eh, tady bych eh, chtěl především zmínit eh, vytvoření inovativních financování pro boj proti klimatickým změnám, například schválení daně u finančních transakcí, stanovení nejnižší možné hranice, tedy prahové hranice pro poplatky za znečišťování, vytvoření skutečně oběhové ekonomiky, využívání dynamiky, ehm, obnovitelných zdrojů energií, které by nám měly umožnit směřovat k evropské společnosti s nízkým eh, uhlíkovým eh, vlivem. Dále otázka snižování fosilních eh, paliv a postupné opuštění fosilních paliv. Za čtvrté, snížit, pardon, zvýšit úsilí na snižování emisí v oblasti dopravy a zemědělství. Eh, naplnit cíle stanovené na rok 2020 a 2030, podporovat eh, eh, s těma STEM miliard rozvojové země v jejich úsilí o snižování emisí mobilizovat rozvojové země, zejména africké země, pro využívání ehm, obnovitelných zdrojů. To se ještě příliš neprosadilo. A dále také eh, dopad eh, klimatických změn na migraci a uznání mezinárodního statutu eh, klimatického uprchlíka. To je sedm priorit, které, které chceme hájit z hlediska COP22 v Marrakeši. A u některých těchto priorit jde také o nutnost umožnit, aby byla uplatňována evropská legislativa v daných oblastech a to co nejdříve v průběhu roku 2016-2017. Peter Líze. Děkuji vám, Petr Líze. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych se vyjádřil k ratifikaci z Paříže a chtěl bych podpořit názor pana zpravodaje. A také jsem rád, že výbor tuto zprávu zpracovává, nebo tím zabezpečujeme, že Evropský parlament tímto způsobem vytváří možnost pro ratifikaci. K rezolu akci Marrakeš, kde za ní zodpovídám za EPP pro mě je důležité, aby tato usnesení bylo široce podpořeno eh, mezi výbory a také v průřezu mezi frakcemi. Já bych vás, kolegové, chtěl také upozornit na pozňovací návrhy z ITRE, které byly vypracovány všemi frakcemi a já se domnívám, že je můžeme všechny podpořit, což povede také k lepší akceptaci na plenárce. Paříž byl velký pokrok a opravdu to bylo diplomatické mistrovské dílo které se tam odehrálo, co zvládlo francouzské předsednictví a i mnozí další. Ale my si samozřejmě musíme uvědomovat, že úsilí z Paříže nestačí na dosažení cíle dvou stupňů. A právě proto je tady klíčová otázka, jak se přiblížíme tomuto velkému cíli. Já musím říci, že se mi nechce hovořit o uh, e, 1,5 stupních. Samozřejmě by to bylo dobré, ale jestliže nejsme eh, blízko dvou stupňům, tak také musíme zahájit konkrétní společné kroky. A to tedy znamená, že EU samotná sama toto nezvládne. Samozřejmě EU musí být ochotná překročit své stávající sliby, to znamená jít za jejich hrámec, ale je toto také třeba eh, odsouhlasit s ostatními partnery. Takže uvidíme, co bude možné po volbách v USA. S Trumpem by to bylo velice obtížné, ale jestliže e, zvítězí Clinton, tak bychom měli ještě jednou vyjednávat. Také v Číně došlo k určitému pohybu. Já proto podporuji pozměňovací návrhy, které podporují mezinárodní proces. Jednostrané navýšení cíle pod tom jako EPP těžko můžeme podpořit. Je důležité tento cíl zakotvit do mezinárodního rámce. Pro nás, jako pro EPP, je důležité zabránit úniku uhlíku a to také musíme v této souvislosti zohledňovat. A právě proto bychom měli na mezinárodní aréně hovořit pokud možno jednotným hlasem a také bychom měli se rozumně dohodnout v rámci EU. U tématu uprchlíci mám, jsme dospěli k dobrému kompromisu v textu již minulý rok a předminulý rok. Samozřejmě je žádostí, eh, žádost, eh, žádoucí vytvořit vlastní právní status, ale to je nyní obtížné protože nedokážeme odhadnout dopady. A právě proto žádám, že bychom měli zůstat jako u základního stávajícího textu, anebo bychom měli alternativně podpořit pozměňovací návrh 171 paní Gerling. Ale nyní eh, podat právní požadavek, to povede ke komplikacím na plenárce postup při připracovávání tohoto usnesení je nešťastný také vzhledem eh, k těsnému harmonogramu. Já jsem si býval přát další diskusy o kompromisech, ale příští týden pravděpodobně žádné kompromisy předloženy nebudou. To znamená, že požadavky eh, týkající se Eh, o rozdělení hlasování eh, mají být předloženy do dnešního večera a já vás žádám o posunutí lhuty, protože tato lhuta je velice krátká, je krátce po ledních prázdninách a proto žádám sekretariát i předsedu, zdali bychom tuto lhutu nemohli posunout na pondělí, tak abychom měli šanci se pobavit do pondělka o oddělených hlasování a podobně, čímž bychom se mohli vyhnout dalším, e, dalšímu předkládání pozňovacích návrhů. A pak mám na srdci ještě jednu důležitou věc. Frakce EPP chce se vyhnout, chce zabránit úniku uhlíku, ale přesto chceme ambiciozní klimatickou politiku. My jsme se dohodli s kolegy z ITRE na tom, že chceme především, abychom se snažili více eh, v oblasti budov. A toto se dá eh, také dosáhnout eh, směrnicí o účinnosti. My jsme jako parlament požadovali účinnost ve výši 40%, Rada komise požadují účinnost ve výši 27%. A tato čísla jsou si vzdálená. A ve frakci EPP se většina lidí také nestotožnila se 40%, Protože jsem předložil pozňovací návrh 122, který by mohl být kompromisem v rámci parlamentu a se kterým by mohly souhlasit možná i ostatní instituce a zvýšit hranici 27%. Žádám tedy kolegy, aby se podívali na 122 a podpořili ji. Navýšením účinnosti budov můžeme dělat také ambiciozní eh, a environmentální politiky a můžeme zabránit odchodu průmyslu protože pak nedojde k uniku uhlíku a také rekonstrukce budov povede k rozvoji hospodářství a nebudeme muset hovořit o odchodu průmyslu z Evropy. Já se domnívám, že bychom měli změkčit naše fronty. 27% je málo, 40% od počátku pro skupinu EPP a také pro ostatní instituce jsou moc a proto navrhujeme kompromis ve výši minimálně 30 s cílovou hodnotou 40 a já bych vás, kolegové, chtěl požádat o podpoření tohoto návrhu. Thank you very much. And now... Děkuji vám, paní Gerling. Thank you, Chairman. Děkuji. Pane předsedo, nebudu hovořit příliš dlouho, protože se domnívám, že víceméně se shodneme na vaší zprávě vzhledem k ratifikaci. Já ze svých zkušeností doma znám trošku jinou situaci, ale my se snažíme jít naznačenou textou a já musím eh, říci, že naše klimatická politika ve Spojeném království je ambicióznější než dohoda z Paříže. Takže já se domnívám, že s ratifikací problém mít nebudeme. Problémem pro členské státy je pravděpodobně institucionální postup. A to je to, co asi nevyřešíme. A tady je také otázka, Eh, ratifikace bez účasti členských států. Jak již bylo řečeno, že by EU ratifikovala, aniž by ratifikovaly členské státy. To pravděpodobně půjde, ale zdali je to aké správná cesta a sensibilní cesta. Já si myslím, že ratifikace členských státech je důležitá, ale asi bychom měli ratifikovat jako EU. My jsme se zatím nerozhodli o sdílení úsilí, takže je pochopitelné, že především velké státy se nechtějí pod toto podepsat, dokud ne eh, schválí se vlastní závazky. Já to nechci změkčovat, já souhlasím s vaší zprávou a s jejím obsahem, ale myslím si, že bychom měli eh, směřovat k ratifikaci, ale neměli bychom z toho dělat velkou věc. To není zas tak velká věc. My jsme plně pro tuto dohodu, takže pro mě je to spíše formalita a tak bychom na to také měli nahlížet. Pokud se týče druhé zprávy, já souhlasím s Petrem, že je to složité eh, s lhůtami, protože eh, například ty lhůty jsou velice těsně stanoveny. Já dnes hovořím velice filozoficky. My jako skupina velice rádi budeme pracovat na této zprávě a také se budeme zabývat pozňovacím návrhem Petra Lízeho, Mm, samozřejmě na některé věci máme odlišné názory, ale určitě se dohodneme. Já si přeji stručné usnesení, které bude zaměřené na stěžení otázky. Neměli bychom tam vložit mnoho dalších témat, takže není možné, aby si tam každý prosadil svá oblíbená témata. Tato, toto usměšení by mělo být dobře zacílené. Děkuji a nyní má slovo pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zaměřit zejména na e, e, řízení přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, protože mm, to mě zneklidňuje. Samozřejmě je zde velmi pozitivní scénář, kdy ekonomické hospodářství nabírá na síle, e, protože je stále více zaměřeno na nízkouhlíkovou ekonomiku, ale je zde také první scénář, kde přechod k nízkouhlíkové ekonomice nastává pozdě a nečekaně. Já se obávám, že v této chvíli zatím to ještě neřídíme správným způsobem a že v konečném důsledku se odstneme v tom negativním scénáři. Chci, chci obrátit vaši pozornost na zprávu zveřejněnou v únoru letošního roku Evropskou radou pro systémová rizika. Byla to bylo to dva měsíce po Paříži, nepřitáhlo to velkou pozornost, ale je to velmi eh, důležitá zpráva, která popisuje tyto dva scénáře a velká nebezpečí tohoto negativního a abruptního eh, scénáře. Jedním z problémů je to, eh, že systémová rizika ve finančních trzích a přehodnocení eh, různých jiných scénářů eh, nastanou a proto navrhuji dvě věci. Za prvé chci požádat Evropskou komisi, aby dále posuzovala potenciální eh, systémové riziko spjaté s takovouto abruptní změnou a také, aby se podívala na opatření proti těchto, těmto rizikům. První možnou akcí nebo opatřením by mohlo být eh, příprava eh, eh, nulovou emisní strategii nebo strategii nulových emisí pro EU a také nákladově mm, efektivní cestu k nízkouhlíkové ekonomice. Je to skutečně zcela stěžení. My přijímáme rozhodnutí, ale Eh, mnoho z podstatných věcí se stále oddaluje na později a podle odborníků to může vést k obrovským rizikům a obrovským finančním ztrátám, které neuneseme. Eh, takže chtěl bych obrátit vaši pozornost na tyto dva prvky, které jsem také předložil v podobě pozměňovacích návrhů a doufám, že komise na ně zareaguje. Děkuji. Děkuji, pan Eichaut. Děkuji vám a za prvé k pařížské úmluvě a její ratifikaci. Myslím, že je to o něco eh, důležitější, než jak to formuluje Julie Gerling. Pro Evropu je to samozřejmě vysoce politicky citlivé téma. Ehm, eh, tvrdit, že jsme vůdci eh, v politice změny klimatu a pak nebýt v první skupině ratifikujících zemí, by byla ostuda pro Evropu. Je to tak jednoduché. A jsem rád, že komise svůj návrh předložila tak promptně poté, co pan Juncker navštívil eh, Japonsko a G7 mu asi napom- připomněla, že Evropa by se měla um, hýbat rychleji. A také jsem spokojen, že Evropský parlament um, může svůj úkol splnit rychle a proto jsme rádi, že pan Lavia to převezme, pak víme, že to bude rychle. Neříkám, že každá zpráva, kterou uděláte, bude rychlá, ale alespoň tahle bude. Že? A samozřejmě problém spočívá eh, na straně členských zemí. Víme, že Spojené království to řeklo, že to udělá eh, co nejdříve, ale to nic moc neznamená. To je termín eh, vágní někdo právě řekl, budu milionářem co nejdříve, ale to může trvat. Takže otázka na komisi. My víme, že příští týden Čína a USA ohlásí svou ratifikaci v letošním roce, také Japonsko, takže eh, eh, pohybujeme se směrem k 55 zemím a 55 procentům jaké jsou vyhlídky eh, v Evropské unii, že členské státy se k tomu připojí ještě v letošním roce. Eh, chtěl bych slyšet vaši představy o vývoji této oblasti na straně členských států a je, státu A jestliže jsou zde také země, které potřebují trochu popotlačit, pak bychom tomu napomohli, protože víme, že některé země se pohybují rychleji než jiné. A my také víme, že když existuje politická vůle, tak se země umí rychle hýbat. Snad s výjimkou Belgie, která eh, to musí protlačit řadou regionálních sněmů. Ale když eh, je i na eh, úrovni těchto regionálních sněmů vůle, tak to jde. A pak usnesení eh, k Marrakeši. Myslím, že je důležité dát najevo, že Marrakeš by také měla být účastná eh, klimatické konference eh, eh, k akci Pre-2020 před rokem 2020 a myslím, že i Evropská unie by tady mohla být trochu ráznější. Komise se vždy odvolává na stávající pravidla, která umožňuje opatření před 2020 také ICAO je takto definováno jako akce PRI 2020. Doufám, že to nebude vyškrtnuto z eh, projevu komise, ale akce PRI 2020 je stále ještě velmi důležitá. A pak eh, když jde o to, co se musí stát, tak buďme upřímní. Všichni víme, že eh, plány a INDC, které mají být transformovány na NDC eh, nestačí. My potřebujeme mnohem více výzkumu, abychom získali jasné indikace. Takže chci skutečně vyzvat komisi naléhavě, aby předložila eh, upravený NDC, eh, který půjde dále a bude tedy rozsáhlejší než i NDC. Protože když Evropa nedá najevo, že stávající NDC nestačí, Eh, tak když to Evropa neučiní, tak která země to udělá? Myslím, že to je velmi eh, důležitá věc a skutečně se domnívám, že komise by to měla předložit. A to tež platí pro sdělení o nízkouhlíkové eh, budoucnosti nebo cestovní mapě 2050. To už je zastaralé, to se přežilo, všichni to víme že usiluje o minus 80 do roku 2050. To byla dokonce ta nízká úroveň těch dvou scénářů. V Paříži teď diskutujeme o, něce, o něčem mnohem náročnějším, takže by tady měla být předložena upravena e, e, cestovní mapa pro nízkouhlíkovou budoucnost a měla by se toho zhostit tato komise, nikoli až příští komise, jinak by to znamenalo, že Evropská komise pouze o tom hezky mluví na konferencích jako v Paříži, ale doma nic nedělá. A pak k pozněvacímu návrhu 122 od eh, Petra eh, Lízeho. Promiňte, Pítr, ale vy jste už tento zápas několikrát prohrál. Většina tohoto eh, parlamentu je pro 40% energetický cíl. Vy jste se snažil to prosadit přes zprávy i trény, nyní se snažíte o to zde. Já obdivuji vaši důslednost, ale není velmi logické požadovat po tomto výboru, aby eh, podpořilo eh, vaše pozměňovací návrhy a vlastně ustoupilo od pozice eh, pléna dokonce ještě před prázdninami. Takže Jedná se tady o 40% energetický cíl, je logické, abychom to potvrdili. Já si oceňuji úsilí Eh, Petra eh, Lízeho, ale právě nyní může vzniknout většina i bez EPP a upřímně řečeno někdy jsem tomu velmi rád. Děkuji vám. Nevím, jestli pan Fronte by se chtěl zhostit slova. Děkuji. K ratifikaci mohu pouze zopakovat vyzvání nebo výzvu eh, předsedy, že je nutno zaznamenat rys, rychle eh, výsledky a postupovat rychle. Nezdílím eh, to, co bylo řečeno, že by to nemělo být naléhavé. Teď nevím, jestli členské státy musí formálně čekat na Evropskou unii, anebo zdali Evropská unie může ratifikovat hned ať už jen proto, aby vyslala signál. My víme, že věc je naléhavé, naléhavá. V uplynulých měsících jsme zjistili, že existují nové vědecké dokumenty s různými vědeckými modely i nelineárními modely. A když eh, z nich vycházíme, tak je to velmi eh, znepokojivé jednak, protože se eh, věci tak rychle vyvíjejí a rozsah zhoršení je tak veliký. Když si naplánujeme příliš mnoho času pro podpis nebo provádění, pak propásneme tu šanci a neučiníme zadost těm rychlým změnám. Pokud jde o zprávu, tak eh, je smysluplná, je kompletní. Nyní máme také eh, eh, na 200 pozměvacích návrhů a to ukazuje, jak je to zajímavé téma. Ty návrhy se dotýkají vlastně všech oblastí a výborů. Pouze jednu věc jsem ještě nepochopil. Musíme čekat na kompromisy a kdy přijdou. Eh, to se ptám, protože ve výboru v příštím týdnu musíme hlasovat, takže času je pomálu. A na zprávě samotné a pozněvacích návrzích budeme ještě pracovat, ale jeden bod je pro nás stále důležitý. A sice mainstreaming, a to se týká všech frakcí, zejména i naší, protože spoléháme na ETS, ale my si myslíme, že tento systém eh, eh, vlastně nepracuje dobře. Mělo, eh, měli bychom na něj rezignovat, ale nyní zjišťujeme, že je zde naopak snaha rozšířit jej i na jiné trhy. ekonomická krize, zavádění obnovitelných zdrojů energie, to se tady konstatuje, ale myslím, že to nesouvisí se zaváděním ETS nebo IHS. Myslíme si, že nyní existují odvětví, kde jsou emise stále ještě vysoké, ale e, tento vývoj nelze zvrátit. Možná, že by bylo efektivnější, účinnější e, spořit e, energii v některých odvětvích a formulovat závazné cíle, jako například určité procento pro obnovitelné zdroje. Vytvoříme-li finanční trh, eh, pak to eh, neznamená nutně zavádění nových produktivních technik nebo eh, zamezení emisím. Myslím, že je velmi důležité dbát více na emise z intenzivního chovu. Čísla jsou zneklidňující, která toto ilustrují a snad by stačilo eh, uskutečnit určité osvětové informační kampaně, eh, už eh, snad i ty by dosáhly určitých výsledků. Je to sice marginální, ale mělo by se to zvážit, abychom dosáhli cíle. Děkuji a nyní pan Branden. Um, Děkuji, pane předsedo. Chci využít příležitosti a upozornit na jeden trošku kurioznější aspekt debaty o klimatických změnách. Některé eh, průmyslové sektory eh, které hodně produkují emisí, mají, jsou předmětem velké eh, pozornosti, ale jiné sektory, které také hodně produkují emisí, tak ty jak se mizí, zejména zemědělství a využívání půdy jakým způsobem eh, obděláváme půdu, jak pečujeme o tu půdu, to eh, rozhoduje o tom, jak velké emise eh, způsobujeme. Čili bychom měli zlepšit způsob, jak používáme půdu v zemědělství, jak provozujeme zemědělství. To také může mít své dopady na snížení emisí. A asi to není tak atraktivní, jak je atraktivní jiná oblast. Čili kvalita Eh, půdy, využívání organických eh, hnojiv a tak dále. To všechno má dopad na emise. Je to věc, kde můžeme eh, pracovat lépe. Ovšem diskuse, která probíhá kolem zemědělství a kolem využívání půdy, ta vyvolává mnohem menší pozornost než některé jiné oblasti. A my bychom se měli pokusit tu, tu agendu trochu více prosadit. Lidé si uvědomují, jak důležité jsou Eh, dohody z Paříže, jak důležité v těchto dohodách jsou lesy a využívání lesů. Ovšem na evropské úrovni 10 eh, až 20 emisí uhlíku eh, jsou vlastně tady právě sekvestrovány v lesích. Dále stavebnictví, tam také je to mm, důležitý aspekt. My bychom tedy měli Eh, vytvářet eh, určité skladování v Evropě, tak jak s tím začínáme letos, a věnovat se daleko více eh, stavebnictví, stavbě domů, obydlí a podobně, to všecko by mělo si zasloužit pozornost. Otázka využívání betonu, železobetonu, to ve stavebnictví, to má své dopady na emise skleníkových plynů. Na to bychom měli také eh, měli zaměřit pozornost, čili eh, lesnictví mm, obecně, zemědělství, využívání půdy, to by mělo si zasloužit větší pozornost, než tomu je doposud, protože to má dopady na klimatické změny. Děkuji vám. A než uzavřeme diskusi, eh, dáme slovo komisi. Prosím, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem členům výboru Envy. Je pro mě velkým potěšením zúčastnit se vašeho zasedání a vidět, jak velmi eh, bohatá účast eh, na této diskusi se tady projevuje eh, kolem této usnesení. Přes 200 pozměňovacích návrhů, to je hodně. Já bych se dotkla tří poznámek. Za prvé, není pochyb o tom, že pařížská dohoda je velkým milníkem a je to věc, kterou opravdu musíme uznat, oslavovat eh, v multilaterální zprávě a řízení. Eh, dále je tady otázka působení na evropské úrovně. Evropská komise eh, tady již v březnu zveřejnila sdělení o situaci po Eh, pařížských dohodách a vyzývá k rychlé eh, ratifikaci také závěry rady eh, se dále připojili, mm, uvítali sdělení komise a také vyzývají EU i členské státy, aby co nejrychleji ratifikovali pařížskou dohodu a aby co nejrychleji se členské státy i EU staly smluvními stranami celé dohody. Eh, kde se plně uplatňuje tato dohoda. Jisté je, že komise je i nadále eh, velmi odhodlána maximálně usnadnit a podpořit co nejrychlejší přijetí ratifikačních nástrojů v členských státech. A teď bych chtěla reagovat na otázku pana Eckhause. Um, ehm, eh, jsou některé ústavní požadavky v některých členských státech, které je třeba splnit pro ratifikaci. A já eh, musím říct, že všech 28 členských států nebude hotovo do konce roku 2016. Taková je realita. Eh, tu musíme brát v úvahu, jak v našich eh, externích komunikacích, tak i při interní komunikaci. Je to eh, situace, která vyžaduje určité zvážení z politického hlediska, jakým způsobem urychlit ty domácí národní procesy. Druhá otázka. Mezinárodní vývoj. My očekáváme, že Čína i Spojené státy ohlásí eh, že mohou předat eh, nástroje ratifikace k pařížské smlouvě. A eh, jsou tady některé odhady, eh, které říkají, že 49 smluvních stran bude moci ratifikovat ještě před marakešskou konferencí. A je tady Eh, větší počet zemí, ale jistě to ještě nebude 55 eh, emisí. Musíme tedy věřit, eh, že se věci podaří a musíme zdůrazněvat, že ratifikace je opravdu velmi důležitým krokem vpřed. A také to ukazuje mm, ochotu provádět pařížskou dohodu, ovšem ratifikační akt UNDC NDC Ehm, sám o sobě nepřinese změnu. Musíme ještě vyvinout velké úsilí, abychom věci změnili. A právě prostřednictvím opatření na národní úrovni je možné takto eh, postupovat. A tady musíme říci, že také eh, na mezinárodní úrovni EU eh, má svůj význam. Je tady

snaha dosáhnout alespoň těch 40%, které jsme si stanovili eh, jako cíl do konce roku 2016. A to bez ohledu na to, zda eh, ratifikace již bude hotová nebo ne. A poslední bod se týká eh, strategie v polovině období. Jak víte, pařížská dohoda vyzývá všechny strany, aby předložili své strategie do střednědobého výhledu, to znamená do konce roku 2020. EU má svou cestovní mapu, Eh, která mm, tam bere v úvahu velice složité modelování situace. A my, jakožto smluvní strana, budeme eh, poskytovat eh, aktualizovanou strategii do střednědobého výhledu. A IPCC vyzývá, aby se do roku 2018 vypracoval nový vědecký vývoj, nový vědecký scénář. A e, tady se pravděpodobně využijí modelové situace, které ještě nejsou teď ani k dispozici. A e, bude me tedy takto postupovat. Strategie do střednědobého výhledu e, budou předloženy a to je velice důležité, aby se umožnilo různým partnerům Eh, udělat si investiční plány a své další návrhy, aby se tento přechod usnadnil. A na eh, tomto základě bych chtěla poděkovat předsedovi i celému výboru za eh, odhodlání přispět k rychlému procesu. Myslím, že to je velice dobrý postup a ukazuje to, že EU chce být stále vedoucí silou v tomto úsilí. Budeme se maximálně snažit aby e, se tedy 8. září při hlasování toto vše projevilo. Děkuji vám. A teď chci připomenout, že pokud jde o ratifikaci pařížské dohody, termín pro pozňovací návrhy jen v angličtině je zítra ve 12 hodin. A hlasovat budeme 8. září. Eh, usnesení k Marrakeši, jak žádali někteří kolegové, tady můžeme posunout eh, termín na pondělí 18 hodin, pokud je oddělené hlasování. A hlasovat ve výboru budeme 8. Eh, září. Na plenárce se počítá s hlasováním na prvním říjnovém zasedání. Děkuji a můžeme uzavřít tento bod. A předává předsednictví Libe eh, panu Parně. Chers collègues, donc euh, Vážení kolegové, s velkým potěšením eh, v nadcházející hodině budu předsedat eh, našemu výboru Envy. Nyní máme na programu akční plán EU eh, proti nezákonnému obchodování s mm, přírodními mm, hodnotami. Předávám hned dále slovo. Spravodajce. Já myslím, že ještě než začnu, tak bych chtěla říct si, o čem má zpráva je. Je to otázka, co je to vlastně to nezákonné obchodování. To je velice rozsáhlá eh, zločinecká činnost, eh, která je organizována eh, stejným způsobem jako obchodování s lidmi, s drogami, s, mm, se zbraněmi. Stejný, stejný typ nezákonného obchodování se týká i Eh, divokých eh, druhů. Je to hrozba pro eh, přežití celé řady živočišných či rostlinných druhů. Je to porušování práv, porušování práv místní samozprávy, ekosystému a je to opravdu eh, aktivita, která velice ohrožuje schopnost eh, planety udržet životaschopnou eh, existenci. Já myslím, že je tady skupina poslanců pro pro Wildlife, eh, ke kam patří několik eh, našich kolegů, se již rok eh, snaží maximálně přispět k této otázce. Je to vlastně aktivita, která jde napříč politickými stranami, napříč frakcemi a která přináší velice pozitivní výsledky. Setkali jsme se s různými partnery, a podporujeme komisi, aby přinesla akční plán na, tuto oblast. Chtěla bych poděkovat komisi a celé řadě eh, pracovníků komise, kteří opravdu velice eh, intenzivně pracují na této otázce a kteří eh, přináší nebo pracují na akčním plánu. Ten akční plán je ambiciozní, ale podobně jako jakýkoliv jiný plán je klíčové vědět, jak bude tento plán prováděn. Takže já podporuji akční plán komise, ale také přináším určité náměty na změny, které stručně nastíním. Odstavec 9. Členské státy musí provádět tento akční plán a vést koordinované aktivity ve všech oblastech. To je možné eh, pouze za předpokladu, že eh, to bude celé transparentní a že členské státy budou podávat eh, informace o všem. E, nejde pouze o nějakou hezkou politiku pro životní prostředí, je to vitálně, životní, e, vitálně zásadní e, otázka. Je to otázka kontrol na hranicích, otázka vynucování, dodržování legislativy a podobně. Jistě všichni vědí o slonovině a všichni vědí o tom, jak veliký dopad využívání, nezákonné využívání slonoviny, že to vedlo k 30 30% poklesu populace slonů, ale to je tedy otázka, která se týká mm, zvířat, živočichů, rostlin, květin, prostě čehokoliv, co žije na této planetě. Všechno může být předmětem nezákonného obchodování. V odstavci 23 eh, vidíme, že tady je celá řada ekonomických aktivit. Je to například móda, eh, potravinové, eh, potravinový, potravinářský průmysl, Ehm, je to otázka dalších aktivit. Ehm, apeluji, aby vznikl koordinátor pro eh, boj s nezákonným obchodováním s wildlife. Eh, je, mělo by to využít jako příklad eh, plán boje proti obchodování s lidmi. Měli bychom zajistit, že tady bude společné úsilí různých DG, Eh, které působí eh, v různých oblastech v komisi a vůbec v EU. Potřebujeme někoho, nějakého jednoho koordinátora, jeden úřad koordinátora, který by klíčově toto všecko koncentroval, všechny zprávy, všechny výkazy a podobně. A myslím, že ten model pracoval v jiných oblastech dobře, konkrétně obchodování s lidmi, eh, tam to dobře funguje a něco podobného bychom měli udělat i tady. Členské státy musí řešit otázku korupce. Musí mít dostatečné finanční prostředky na boj proti korupci. Eh, je to prostě velmi závažný organizovaný zločin, to musíme takto jasně říci. Dopadá to na mezinárodní obchod, eh, v zemích, odkud pochází eh, ty jednotlivé druhy živočišné i rostlinné. Není tady dostatek zdrojů, není tady dostatek poznatků a Velice často se ty živočišné či rostlinné druhy dostávají přes hranice jen proto, že celníci prostě neví eh, o těchto závažných otázkách. Čili všichni, kdo s tím přicházejí eh, do kontaktu, ti by měli být náležitě informováni. Evropa ostatně není pouze destinací, ale je i transitní oblastí pro takovýto obchod. Je tedy třeba pracovat v transitních i destinačních eh, oblastech a je zapotřebí dobrého monitorování a systematického výkaznictví, abychom měli jistotu, že tento akční plán přinese výsledky. Je tedy třeba vypracovat dále národní akční plány. Je dobré mít evropský akční plán, ale nutné je mít také národní akční plány a případně i místní akční plány Eh, a to bude opět snažší, když bude existovat koordinátor, který bude moci eh, cestovat do jednotlivých členských států a sledovat, co se kde děje. Eh, pokud jde o mm, Europol, tam je opravdu zapotřebí velkého posílení a podpory v práci, kterou dělá. Má zpráva ehm, apeluje na to, aby vznikla speciální jednotka v Europolu právě zaměřená na nezákonné obchodování s wildlife. A je e, tady třeba provést vyhodnocení dopadů e, takovýchto zločineckých e, aktivit. To totiž ještě nebylo uděláno. I to je zapotřebí a to také musí přijít víc z rady a z členských států. Je třeba, aby Europol také dostal podporu od národních orgánů, info, tedy informace a jen e, společný boj proti tomuto nezákonnému obchodování může přinést e, výsledky, na, které se projeví jak na evropské, tak nakonec i na té národní úrovni. Sankce. E, když hovoříme o boji proti tomuto obchodování, musím hovořit i o sankcích. V některých eh, zemích totiž se opravdu přistupuje k tomu velmi seriózně a stanovují se za velké tresty, tak jak je to zapotřebí, ale v některých zemích to tak není a proto bychom potřebovali stanovení určitých minimálních trestů, abychom měli jistotu, že eh, ta sankce skutečně dolehne na, tyto, na tuto trestnou činnost. A Eh, také na mezinárodní eh, úrovni existuje celá řada ochranných eh, opatření. Ehm, chrání se tady různé živočišné či rostlinné druhy, ale u některých tady není dostatečná ochrana. Může se stát, že prostě určitá, určitý živočišný či rostlinný druh je chráněn ve svém uh, eh, habitatu, ale jakmile se dostane mimo zemi, kde je typický, tak pak už tato ochrana se neprojevuje. Jestliže mm, rostliny či zvířata uh, žijí v EU a jsou, nejsou předmětem ochrany, pak je velice těžké, aby nějaká členská země udělala něco na jejich ochranu a pro, pro uh, následovala, stíhala eh, zločince, kteří s nimi nezákonně obchodují. Zejména rozvojové země je třeba zapojit do boje proti této trestné činnosti v oblasti wildlife. A toto obchodování se stává stále jednodušší díky používání eh, technik online. Eh, na internetu se nabízí celá řada takových Eh, živočišných či rostlinných druhů. Eh, je to spojeno s praním špinavých peněz a tak dále. Všechno je mnohem jednodušší díky použití internetu. A my musíme mít možnost, jak sledovat toky peněz při obchodování s eh, těmito druhy. co tady ještě chybí. Je tady otázka zajištění pohody zvířat eh, pro zachráněná zvířata v například přístavech nebo prostě na vstupu, eh, na hranicích, kde jsou některé taková, některá taková zvířata zachráněna, tak je právě otázka, eh, jak se s nimi pak následně zachází. Co, co vlastně země dělají s těmi eh, druhy, které úspěšně zachrání. Pak je tady například také prohlášení, které se týká dopravců, leteckých dopravců či jiných dopravců a také je třeba zapojit zapojit i různá průmyslová odvětví. A konečně definice, co to je e, zločin proti wildlife. A e, tady myslím, že e, není úplně jednoduché mít mezinárodně platnou definici, abychom věděli, o čem tady vlastně přesně hovoříme. Ano, v mé zprávě je hodně věcí, Eh, některé věci se dále projeví v pozměňovacích eh, návrzích. Děkuji eh, všem stínovým zpravodajům, děkuji komisi, děkuji nejrůznějším partnerům z občanské společnosti, ekonomickým partnerům za jejich náměty. Vím, že přijde hodně pozměňovacích návrhů a těším se na dobrou spolupráci. A věřím, že z toho vzejde konečná zpráva, která bude velmi pozitivní. Děkuji. No, děkuji paní zpravodajce za toto vysvětlení. A nyní dávám slovo eh, jednotlivým stínovým zpravodajům. Paní Petia. Pane predsjedniče, kao izvjestiteljica u sjeni evropskih Jakožto spravodajka, stínová spravodajka za EPP, chci poděkovat eh, paní Berder za vynikající návrh zprávy a také děkuji za veškeré úsilí na vypracování eh, textu ve spolupráci eh, se všemi zúčastněnými stranami a konkrétně také se stínovými zpravodaji. Během konsultací, které jsem vedla s nevládními organizacemi a s dalšími partnery, konstatuji, že největší problém je spojený s tím, eh, že tady eh, probíhá nezákonné obchodování se živočišnými a rostlinnými druhy eh, a že tady není dostatek administrativních kapacit pro boj s tímto obchodem. Není tady dostatek expertů. Také Eh, není dostatečná výměna informací a není dostatečná spolupráce eh, na hranicích mezi příslušnými orgány členských států. A já doufám, že se podaří toto posílit eh, ve zprávě. Chci upozornit dva články, které považuji za obzvláště důležité. Spravodajka se o nich zmínila. Článek 19 se týká obchodních dohod. A myslím, že to je reálný odstavec, úspěš, uspokojivý. Není třeba z hlediska EPP, není třeba rozšiřovat eh, jeho rozsah. Nedávné zkušenosti, které jsme měli eh, v usnesení o těchto otázkách, tak jak to vyplývá z dohody o spolupráci mezi EU a Větnamem, se ukazuje, že to je nejlepší způsob, jak postupovat. To je osvědčený postup, který je třeba dále rozšířit. Článek 21 se týká mezinárodního obchodu. Um, kde se obchoduje s uh, faunou a florou. Eh, tady se ovšem také otvírá otázka eh, právní jistoty, právní bezpečnosti osob, které se věnují tomuto obchodu a to jak fyzicky, tak morálně. Důležité je, aby měli informace, které se týkají statutu eh, živočišných druhů v zemích původu aby vznikly seznamy, na kterých budou uvedeny jednotlivé druhy, tak jako je to v CITES, eh, kde by měly být společné seznamy, které by platily všude na světě. A chceme-li jít za tento rámec, eh, celosvětově eh, uznávaného seznamu, je tady prostě otázka právní jistoty. Eh, spravodajka se soustředila na to nejdůležitější, zabránit nezákonnému obchodování eh, s rostlinnými a živočišnými druhy eh, z divokého života. A tady myslím, že je třeba poděkovat paní zpravodajce. Děkuji vám. Slovo má paní Melior. Auch ich danke der Berichterstatterin. I já děkuji paní zpravodajce za velice vyváženou zprávu. Jsem přesvědčená o tom, že všechny politické skupiny schválí tuto zprávu, která bude zaměřena proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a plně rostoucími druhy. Já chci upozornit na tři body. Já se domnívám, že bez podílu členských států nebudeme úspěšní v této oblasti, že jsme vlastně odsouzeni ke stroskotání. Rada schválila 20. června akční plán, ale ne formuluje zde žádné konkrétní cíle z hlediska vybudování určitých odborů. To však bude nutné udělat tak, abychom mohli působit proti nezákonnému obchodu. Ve spolkovém sněmu byla schválena usnesení v červenci, které se zabývá touto tématikou a proto se domnívám, že význam tohoto tématu je stále více uznáván v jednotlivých členských státech a že uděláme krok vpřed. Jsem velice pro to, abychom regulační mezery uzavřeli podle eh, Lacey Acts v USA, neboť eh, podle tohoto tohoto předpisů nesmí být importovány do EU druhy, které jsou chráněny v jednotlivých zemích původu, ale nemají ochranu ze strany CITES také nařízení o ochraně druhu musí být konkrétně aplikováno u, při diskusi o dohodách o volném obchodu s EU se často zaměřujeme na jiná témata a my bychom měli požadovat, aby všechny budoucí obchodní dohody také obsahovaly témata a doložky o ochraně druhů. To se týká například dohody o volném obchodě s USA, ale z hlediska dnešní situace nevím, zdali budeme o této obchodě hlasovat. Ale myslím si, že všechny obchodní dohody by měly také obsahovat doložku o ochraně těchto druhů. tak, aby eh, se dožili budoucnosti tyto druhy a doufám, že budeme mít společně, se dopracujeme k dobré zprávě. Děkuji. A slovo má nyní pan Mešmakar. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, již celá léta Parlament bojuje za Evropský akční plán proti nezákonnému obchodu. Nezákonný obchod zabíjí volně žijící druhy, neboť mnoho druhů jim padne za oběť. V roce 2014 více než 20 tisíc slonů bylo zabito. Samozřejmě se to týká také jiných druhů, ale nezákonný obchod vede také k dalším katastrofálním dopadům. Každý rok zločinci se tímto obchodem obohacují a to vytváří také nestabilitu a tento obchod eh, roste, dochází eh, ke spektakulárním přírůstkům. Od roku 98 se tento nezákonný obchod strojnásobil, takže je třeba nutně bojovat proti tomuto nezákonnému obchodu tak, abychom zaručili ochranu druhu a také bezpečnost. Musíme se do tohoto tématu pustit eh, Evrop, evropsky, protože EU je jak zemí či územím původu, destinačním územím a také e, transitním územím. Akční plán komise je dobrý a je dobře přijímán, ale velké výzvy však spočívají v tom, abychom ze slov udělali činy provádění kontrol, kontrola akčního plánu a monitoring akčního plánu. Mně se velice líbilo, že zpravodajka hovořila o dobré praxi v naší zemi, protože osvědčená praxe v Evropě je důležitá. My jako poslanci musíme eh, zdůrazňovat, že myslíme naše slova vážně a že také budeme sledovat provádění akčního plánu. Takže tato zpráva je dobrým začátkem. Zpráva je jasná, konkrétní, zacílená na stěžejní body. Chci také předložit některé pozměňovací návrhy a již nyní bych chtěl poděkovat zpravodajce za konstruktivní přístup. Děkuji, slovo má pan Taylor. Oh, thanks very much. Děkuji, pane předsedo. E, já bych chtěl říci, že jsem velice spokojen s obsahem zprávy paní zpravodajky. Rád jsem viděl e, zmínku o doplnění stávajícího legislativního rámce, tak abychom zabránili nezákonnému obchodu v zemích, kde je odchyt zakázán. Tyto zvířata jsou e, nezákonně odchytávána a také e, do, jsou transportována do jiných zemí. Já se domnívám, že opravdu, e, že bychom měli vycházet z amerického před, předpisu LACES. také byla zveřejněna, eh, jsou zveřejňovány různé zprávy nevládních organizací a je také důležité, aby aby akční plán EU s nimi počítal. E, já jsem byl rád, že také se zmiňuje zpráva o korupci v souvislosti s nezákonným obchodem a také, že musíme se zaměřit na provádění protiakcí na místní úrovni v zemích původu, protože tady čelíme organizovanému zločinu a musíme ho potírat jeho vlastními prostředky. My musíme vytvořit razantní organismus na prosazování práva. Také vítám návrhy na konfiskování odchycených zvířat a také to, že se musíme zaměřit na pohodu odchycených zvířat. A ptám se, jak tento proces bude monitorován a financován a také eh, Europol musí v této souvislosti sehrát svou roli a vybudovat příslušný odbor. Pokud se týče obchodních dohod, tak tady bych rád, aby tyto dohody obsahovaly prosaditelné eh, kapitoly, které jejíž provádění lze požadovat Myslím si, že bychom tady v těchto obchodních dohodách se neměli zaměřovat pouze na volně žijící druhy, ale e, pojednat tuto tématiku obecněji, ale velice razantně. Děkuji vám, pane Taylore, a nyní pan Fronte. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce. Člověk je omezen v počtu slov, ale zpráva je přesto kompletní a jasná. Obsahuje ty důležité aspekty k tomuto e, tématu. Je důležité a e, naléhavé. Chtěl bych se dotknout pouze několika málo bodů, které možná ještě rozpracujeme, rozvineme v pozměňovacích návrzích. Důležitým bodem je bod 5 kde se hovoří o, o světové kampani, aby poptávka byla nižší. A to je e, zcela stěžení. Můžeme hovořit o kontrolách předpisech, ustanoveních, ale nutno je změnit chování, kulturu v zemích původu, ale samozřejmě i e, v e, zemích dovozu. A to je zcela rozhodující. A e, zdůraznit musíme ještě další aspekt, který na první pohled nemusí být tak významný ale je jím a sice téma nedobrovolného eh, chování. Existují turisté, kteří eh, cestují domů se zvířaty, o nichž vůbec netuší, že podléhají ochraně. A tady by právě ty informační osvětové kampaně pomohly když pocestuješ do té a té e, e, zemi, e, rostou tam tyto rostliny nebo zvířata, ale obojí je chráněno, protože je ohroženo vymřením. Takže to by bylo zajímavé nad rámec opatření CITES. A také vítáme návrh jmenovat na evropské úrovni koordinátora eh, pro boj s ilegálním obchodováním chráněných nebo volně žijících druhů, ale chceme, aby mm, toto úsilí se odehrálo zejména v členských zemích Máme mnohdy dobré strategie a směrnice, například eh, eh, strategie pro eh, rozmanitost druhů, což připravila komise, ale pak to provádění drhne na úrovni členských zemí. Takže nutno přimět členské státy k tomu, aby zasáhli a aby udělali vše nutné k dodržování této strategie. Mám také určitou starost ohledně nerovností mezi eh, členskými státy některými. Máme k dispozici prostředky, personál, ale eh, opět existují rozdíly. Jsou jedni, kteří eh, to dělají dobře a jiní eh, nedobře a tak vznikají koridory. Ilegální obchodníci budou hledat vždy tu nejjednodušší trasu s nejmenším počtem kontrol, kde je tedy příslušný stát nejméně činný. Pokud nezajistíme koordinaci mezi státy, a e, e, jednotnou inter, intenzitu intervencí pak mm, neuspějeme. V bodu 10 jsou členské státy vyzvány, aby mm, zajistili e, aby tyto agentury a struktury byly dostatečně finančně vybavené to je důležité, ale i Evropská unie samotná by měla dát k dispozici prostředky na eh, tento boj. A ve sdělení komise se pre, přesně o tom um, hovoří, právě o tom se hovoří, že je nutno vyčlenit na evropské úrovni centrálně prostředky Evropského rozvojového fondu, uh, a dalších. Snad bychom mohli zvážit vytvoření rozpočtové položky speciálně používané k tomuto účelu. Dobrý je také odkaz v bodu 9. Členské státy jsou vyzvány vypracovávat národní akční plány, aby došlo k eh, naplnění Evropského akčního plánu. Výměna informací je důležitá. Členské státy se eh, musí o to zasazovat. Pokud k tomu nedojde, pokud členské státy jednat nebudou, anebo budou eh, konat v různé intenzitě, pak budeme mít problémy s prováděním. A proto je důležité, aby Rada i parlament ročně, každoročně dostávali písemné zprávy o stavu věcí, o provádění strategie. Je důležité, mít toto srovnání a to musí být na úrovni členských eh, zemí. A musíme také být informováni o tom, kde se nedostává dobrých výsledků nebo nedostavují dob- dobré výsledky. Eh, v oblasti rozmanitosti druhů jsme po pěti letech viděli, že cílu dosaženo nebylo. Tato strategie se nám líbí a myslíme také, že je efektivní a i ta zpráva je dobrá a proto na tom můžeme dále pracovat. Děkuji. A nyní má slovo pan Gebrandy. Děkuji vám, pane předsedo. A Dovolte, abych eh, úvodem poděkoval eh, kolegyni eh, Bědr za vynikající zprávu a za to, že se tak důrazně chopila tématu. Ale také chci poděkovat Evropské komisi, protože když já jsem toto téma tedy se tohoto tématu e, chopil a předložil svůj vlastní akční plán, abychom získali pozornost pro tento obrovský problém, tak první reakce nebyly velmi slibné. Ale musím říci, že e, zástupci komise e, se toho chopili rovněž velmi mocně a předložili velmi silný evropský akční plán. Takže děkuji a chválím Evropskou komisi. My, eh, co by parlament, eh, jsme v této věci důrazní a eh, to mě přivádí k naší třetí instituci, totiž k radě. My všichni víme, že eh, radu tvoří členské státy. Tam totiž eh, spočívá hlavní problém. Toto je problematika, která musí být řešena na národní úrovni. Tam probíhá provádění, vynucování práva. Eh, justice a policie je v jejich příslušnosti. A musím opět zdůraznit, že jsem byl hluboce zklamán závěry rady pod nizozemským předsednictvím, myslím v červnu, eh, k tomuto akčnímu plánu. Když se podíváte na eh, všechna opatření v akčním plánu, tak většina z nich má být implementována členskými státy, ale e, jejich angažma je příliš slabé na to, aby se vůbec um, něco podařilo. A včera se ukázalo jasně, jak velmi důležité je toto téma zprávě o slonech v Africe. E, ukazuje se, že jedna třetina všech afrických slonů byla zabita e, v období 2007 až 2014. 144 tisíc Eh, eh, slonů eh, bylo zmasakrováno takže ještě několik málo let a nezbydou nám žádné volné, volně žijící slony. A víme, že se to netýká pouze slonu, ale všeho, co um, uh, leze, pl, plave nebo uh, e, léta uh, ve volné přírodě. A já jsem nesmírně zklamán uh, postojem členských států. Uh, to je pro mě jedna z nejdůležitějších částí zprávy. Musíme nadále vyvíjet tlak na naše členské státy, aby dělali to, co eh, činit mají, aby zachránili volně žijící přírodu. Eh, ještě jedno tedy děkuji komisi a zejména Catherine Bearder a doufáme, že mm, kolektivním úsilím se nám podaří tuto práci ještě eh, více posílit. Děkuji. Eh, děkuji vám, pane Gerbrande, a nyní má slovo paní Kernbach. Děkuji srdečně. Já bych chtěla poděkovat Catherine Bieder a eh, kolegyním, které promluvili přede mnou. Myslím, že z těch posledních eh, dvou projevů vyplývá jasně, na čem to vš- všechno selhává. Je to poznání eh, na úrovni členských zemí, že eh, udržení biodiverzity, rozmanitosti druhů není jen tak něco, co si napíšeme na eh, transparent ve volebním boji, ale co musí být dnes a denně eh, podporováno eh, i finančními prostředky a úsilím. A právě v době čestných rozpočtů právě otázka rozmanitosti druhu a také právního vynucování, pokud jde o ilegální obchodování. Mm, této otázce se dostávalo velmi málo pozornosti také ve veřejné oblasti. To znamená, znamená ty oblasti, které jsou více v centru pozornosti, eh, se dají ehm, stěží a ehm, krátit než eh, oblasti více v pozadí, jako například eh, ilegální obchodování ehm, nebo ilegální dovoz volně žijících zvířat a rostlin. Tady lze spíše zaznamenávat určité úspory. Eh, znamená to, že máme poměrně dobrou legislativu, ale poměrně eh, ledabilou implementaci v mnoha členských eh, zemích a tam, kde probíhá ta implementace, tam je velmi chabá kontrola. A tak jak je tomu u biodiverzity a rozmanitosti druhů, my musíme skutečně eh, sázet na komunikaci. To znamená, jestliže u voličů eh, nebude existovat pochopení pro nezbytnost zachování eh, rozmanitosti druhů, pak nebudou mít ani pochopení pro to, že je nutno tento rozpočet naplnit prostředky a nebudou mít pochopení, protože mm, eh, vlády, exekutiva se musí věnovat kontrole, sankcím a tak dále. A to je důležitá věc. Tady musíme eh, se společně snažit o to, aby veřejnost byla ochotna eh, proti tomu postupovat a také nasazovat prostředky a personál. A strana, respektive parlament a komise se velmi e, angažují v tomto e, ohledu. Vím, že e, rada méně, byť kolegové mají jinou práci, ale je nutno přidat. Takže já si přeji, abych z toho vzešla dobrá zpráva a také, aby tlak na členské státy narůstal. Merci. Děkuji vám, paní Kalenbach, a dávám slovo paní mér za komisi. les députés, eh, Dámy a pánové, eh, především vám chceme poděkovat eh, vašemu výboru a vaší zpravodajce i všem poslancům, kteří podpořili boj proti nezákonnému obchodování s živočišnými a rostlinnými druhy. Věnuje se této otázce několik výborů v Evropském parlamentě, eh, podobně jako několik útvarů v Evropské komisi se tím zabývá, podobně jako několik ministerstev v jednotlivých členských státech se, tomu zabý, se tím zabývá. Společně můžeme působit účinně proti takovému nezákonnému eh, obchodování s volně žijícími druhy. Výměna názorů také ukazuje, že se tady objevují nové myšlenky, které jdou ještě za rámec toho, co jsme my v únoru navrhli. To všechno vítáme. Riziko spojené s nezákonným obchodováním s těmito druhy přetrvává. Nedávno v Nizozemsku bylo, byly zadrženy dvě tuny ohrožených druhů a produktů z těchto druhů. Šlo jednak o korály, e, dokonce lepky opic a to vše bylo ještě doprovázeno 10 miliony eur v hotovosti. To jen ukazuje, jaké jsou tady škodlivé e, aspekty tohoto obchodu. Rada se věnuje této otázce a 20. června podpořila akční plán. V našem úsilí chceme pokračovat a e, věříme, že budeme mít podporu jak v evropských institucích, tak v národních e, orgánech, tak i v Europolu, Eurojustu a že bude možné pravidelně sledovat, jak se v praxi realizuje akční plán. Začátkem příštího roku eh, tady bude na toto téma zorganizována jedna akce a také věříme, že budeme dostávat velmi jasné, transparentní eh, zprávy o tom, jak se postupně celá věc realizuje. Mezinárodní spolupráce je zásadně důležitá. Konference Eh, smluvních stran CITES se zajde 24. září. A Evropská unie na této konferenci chce navrhnout řadu věcí. Pak jsou tady také eh, jako nástroj dohody o volném obchodu. To chceme také použít jako nástroj v Evropské unii, abychom posílili spolupráci proti nezákonnému obchodování. Vše, co je možné, bude učiněno, aby se také snížila poptávka po těchto produktech, třeba v azijských zemích. A podporujeme všechny kampaně, které jsou zde realizovány. Dovolte, abych zdůraznil ještě jeden bod, a to je bod, který je spojen s odstavcem 21 zprávy. to je ochrana ze strany třetích zemí, ochrana pro určité druhy prostřednictvím CITES. Je důležité v současné době zpracovat evropský zákon, eh, který by odpovídal tomu, co je v USA LACES Act. Chceme pomoci třetím zemím, které chtějí vypracovat seznam ohrožených druhů, aby, eh, chceme je podpořit, aby tak učinili prostřednictvím CITES. To se děje pravidelně. <clears throat> Někdy se na nás obrací třetí země a vysvětlují, že mají určitý problém eh, s hrozbami vůči určitému konkrétnímu druhu. A my jim pomáháme, ať už s vědeckým know-how nebo politicky, aby se celá otázka zpracovala a aby v rámci CITES byla, existovala ochrana takového druhu a aby byl druh uveden v seznamech v přílohách. Čili to je pak ochrana, která se netýká pouze evropského trhu, ale je to ochrana, která jde nad tento rámec. Tím pádem je to celosvětová ochrana. Existující systém CITES je dobrý, potřebuje být jen ještě účinnější, méně těžkopádný z hlediska jednotlivých administrativních postupů. Děkuji vám za práci, kterou eh, zde odvádíte a budeme samozřejmě pečlivě sledovat, jak se bude dále zpráva vyvíjet a jak bude schválena v parlamentu i ve výboru. Děkuji vám. Paní Berder ještě na závěr této diskuse. Děkuji. Děkuji všem, kdo vystoupili v této dnešní diskusi. Zvoní to u mě? Omlouvám se. Je Eh, vidět, že tady je velká podpora eh, pro tuto zprávu a to je povzbuzující. Eh, Slyšíme, jaká je tady podpora v jednotlivých akcích, požadavku transparentnosti, a kdy je tady maximální snaha vést členské státy ke spolupráci. A jako u každé nové iniciativy to bude vyžadovat určité peníze, bude to vyžadovat určité úsilí, jak jsme slyšeli tady od kolegu. To je vždy složité. I v mé zemi, kde se stále prosazují spíše škrty rozpočtu, není jednoduché takové věci hledat. Většinou někdy nové iniciativy právě takto zaniknou. Ale provádění v praxi vyžaduje peníze, prostředky. To je nutné. Musíme zajistit, že členské státy to budou opravdu realizovat. Destabilizující eh, dopad eh, takového nezákonného obchodování je cítit zejména v Africe, v rozvojových zemích vůbec, ale zejména v Africe, eh, kde se třeba objeví i, nebo na tom podílejí i určité ozbrojené či vojenské skupiny. A je tady prostě celá úzká provázanost celou řadou dalších jevů. A my se musíme Eh, pustit do boje právě u zdroje, eh, u kořenů takovýchto eh, činností. Je to součást celého velkého mixu a členské státy se právě musí z tohoto hlediska do věcí zapojit. Děkuji za podporu, děkuji za osvětovou činnost v této věci. A pak je tady samozřejmě na konci celého, celého toho řetězce partnerů je tady spotřebitel. A právě tam musíme také působit, že když si chce koupit že, želvu nebo lišku nebo uh, i třeba v Číně, kde se tak cení eh, léky vyráběné z některých eh, částí těl zvířat, to je všecko oblast, kde je třeba působit. Eh, teď otázka eh, té legislativy, legislativy v Americe, které říkáme Lacey Act. Tady. Můj problém je, že CITES eh, tady pracuje na ochraně zvířat, které jsou globálně ohroženy. Je tady zapotřebí mít vědecké důkazy, že tomu tak skutečně je, musí se sejít určité výbory a tak dále. Já tady hovořím o tom, že některé země eh, mají prostě určité živočišné druhy, které jsou součástí jejich ekosystému a chrání své eh, živočišné druhy, které nutně eventuálně nejsou eh, chráněny v jiných částech světa. Čili když v nějaké konkrétní zemi je legislativa, která chrání konkrétní živočišný či rostlinný druh, a když to je vyváženo, tak, je to, tak to poškozuje eh, tu konkrétní zemi, ale možná to nepoškozuje celý svět. Eh, takže i s tímto je problém z věde, hlediska vědeckého posouzení problému. A proto také tak dlouho trvá. Eh, takže je tady třeba, aby jiné členské země nebo jiné státy respektovaly zákaz vývozu něčeho, který platí v určité jedné konkrétní zemi. A tady Eh, myslím, že mm, tady jsou nějaké nové legislativní návrhy v komisi. Eh, někdy je zapotřebí i nových eh, nástrojů, abychom mohli chránit živočišné druhy a podpořit vlády, které chrání své živočišné druhy, které jsou ohrožené. To také je třeba brát v úvahu. Takže děkuji všem stínovým zpravodajům a všem, kdo se této otázce věnují. Je to nesmírně naléhavý problém. E, Není to věc, kterou můžeme odkládat e, a říct, že se k tomu vrátíme za pět let. Potřebujeme politickou vůli v členských státech a já tedy navrhuji, aby e, kdokoliv v parlamentu, kdo na tom pracuje, když Eh, přijde do kontaktu s ministrem eh, životního prostředí, aby se na ně obrátila. Říkal, pozor, jsou tady některé ohrožené živočišné druhy. Takže také na děti se můžeme obracet, protože často dospělí poslouchají své děti, rodiče, naslouchají svým dětem. Celou řadu věcí tady můžeme udělat prostřednictvím takové zprávy a takové legislativy. Můžeme pomoci komisi v její činnosti vůči členským státům a e, pak se můžeme obracet i na politiky v členských státech, abychom společným e, působením požadovali transparentnost, požadovali Eh, analýzu toho, co se děje a řešili eh, tento strašlivý problém. Děkuji. Děkuji vám, paní zpravodajko. A také děkuji všem, kdo vystoupili v této diskusi. Děkuji za kvalitní debatu. A nyní eh, připomeneme termíny. Lhůta pro pozměňovací návrhy 9. září 12 hodin. Hlasovat budeme ve výboru 13. října a hlasovat na plenárním zasedání budeme v listopadu. E, nejsou tady žádné body do bodu různé a já tedy se těším na příštím setkání na schůzi výboru Envy 8. září v Bruselu. A chci připomenout, že Envy se také sejde 12. září ve Štrasburku. Děkuji a dobrou chuť.